Just a quick announcement. Takže velice stručně, rychle. Pokud eh, ještě jste nepožádali o proplacení nákladu, tak prosím, abyste se obrátili na organizátory. Do 15.15 .15 budete mít možnost ještě vyplnit veškeré formuláře, takže pokud skutečně chcete, aby došlo k tomuto vašemu proplacení nákladu, tak prosím, nyní máte možnost. Use your microphone, please. Mikrofon, prosím. I think so, but I... Myslím si, to je odpověď bez otázky na mikrofon a nejsem si ale úplně jistá. Antonio, kde, kam, kam zmizeli, kde, kde je máme? Takže mohli by, mohli by předložit eh, tyto dokumenty i později, Angeliko? Angeliko? mohou předložit eh, tyto formuláře pro placení i později, nebo? Yes, the answer is yes. Takže odpověď zní ano. Slyšeli jste to? To znamená, že skutečně do 15.30 máte možnost to všechno podat zde a můžete, ale samozřejmě pozdě. Takže hashtag i2VD 2018 Women in Tech, hashtag Women in Tech, hashtag Women in Media, to jsou další hashtagy. Já jsem Šára Miller a já jsem moderátorkou dnešní konference, který, která je mi skutečně velice, toto téma velice blízké, velice mi leží na srdci posilování postavení eh, dívek a žen v oblasti médií a ICT a klíč, to je jako klíč do budoucna. Víte, já si myslím, že my máme dostatek již silného postavení, již nepotřebujeme posilovat, ale věřím v klíčové postavení nás v oblasti ICT a skutečně jsem přesvědčena o tom, že úžasný panelisté tohoto prvního odpoledního panelu se mnou souhlasí. Skutečně je naším velikým potěšením a ctí mít tyto panelisty mezi námi. Je málo lidí, ke kterým slyším, a ty jsou mezi námi nyní. Vlevo vidíme paní, která je Sasky, jako je to Saskie van Leffelen, která je výkonnou ředitelkou Ericssonu Belksu v Belgii. Dále je to zpravodajka, která se zabývá v Evropském parlamentu posilování postavení žen v digitálním věku a dále je to Kamila Sidor, která je z Polska a Rovněž dočekáme další europoslankyni Isakun Bilbao Barandiku ze Španělska, která se k nám za chviličku přidá, ale myslím si, že bychom mohli začít vystoupením Kerry. Děkuji, jsem ráda, že mohu být mezi vámi a sedím v panelu, který moderuje právě Sharon. Já si myslím, že odvádíš úžasnou práci v tomto ohledu, v tomto tématu jsem velice ráda, že jsme se sešli v tak velikém počtu a doufám, že se budeme snažit vytvořit nějakou síť a zviditelnice a jestli dovolíte několik mm, záležitostí ohledně zprávy, na které pracujeme zde v Evropském parlamentu, protože jsme se snažili ve výboru FAM Evropského parlamentu zvýraznit toto téma, především propojit digitální revoluci na jedné straně, jak tomu rádi říkáme, a zároveň otázku genderové rovnosti, protože vidíme, že je zde ještě pořád genderová propast, především v oblasti ICT, ale zároveň digitální rozprava. Vidíme, že ženy jsou trochu vytlačovány z této diskuze, nejsou její součástí a my bychom chtěli přijít s návrhy, jak to změnit. Naše zpráva, kterou jsme připravili v tomto ohledu o digitálním věku, se snažíme zabývat různými oblastmi společnosti, jednotlivými kroky politiku a já bych ráda zdůraznila alespoň několik z nich. Nechci vás zde nějak um, nudit, jistě máte spoustu poznatků a dojde k zajímavé diskuzi. Jak víte, to je první věc, kterou by ráda zdůraznila Evropská unie, Evropská komise v současné době investuje skutečně obrovské prostředky do realizace digitalizace, to znamená to, jakým způsobem formujeme další rozvoj a vývoj v našich společnostech. To si myslím je něco, co všichni vnímáme pozitivně. Otázka v naší zprávě zní, jak jsou tyto prostředky vynaloženy berou v potaz genderovou dimenzi této otázky, nebo jsou pouze uplatňovány v tomto ohledu bez um, inkluze žen. Čili jsou to spíše takové zacílené investice těchto programů, projektů, genderový rozměr a zaměřené zacílené programy například na podnikatelskou aktivitu žen, protože vidíme, že pro ženy je mnohem obtížnější získat investiční kapitál, dostat se na soukromé trhy a tak dále. A to by mělo být trochu vyváženo v Evropské unii a poskytnout příležitosti především ženám, podnikatelkám. Druhá věc, o které hovoříme v naší zprávě, je vzdělávání, protože zde vidíme obrovskou propas před 30-40 lety. Tomu tak nebylo. Všem najednou vidíme že je zde nedostatečné zastoupení dívek a žen a právě proto chceme, aby došlo nejen k prosazování digitálních zručností mezi dívkami, ale specifické zacílení této problematiky na ženy a na dívky a zároveň získat dostatečné finance nejenom ve formální vzdělávání, ale i neformální vzdělávání, podporovat občanskou společnost, tak aby i ženy a dívky měly tyto možnosti a příležitosti. No samozřejmě, že bychom měli jmenovat na závěr, protože jinak nic nevyřešíme. Máme zde konkrétní cíl i u žen, pokud je o násilí, nenávistné projevy, šikanu online, na internetu, která probíhá nejenom v digitálním světě, je to něco, co je přítomno v našem každodenním světě, každodenním životě, ale Myslím si, že my jsme se vždycky snažili o to, aby to bylo téma, téma viditelné, protože v mnoha zemích je situace taková, že legislativa se existuje, ale prosazování zaostává. Nedostatek zaangažovanosti, motivace něco udělat s touto situací. Velice často nemáme ani vyškolené policejní představitelé, zaměstnance Justince, justice, kteří by se tím měli zabývat. Čili ženy jsou často opravdu osamoceny, když čelí kyberútokům nebo šikaně online a my se snažíme v této zprávě na to reagovat a Evropská unie by skutečně měla tlačit na členské státy, aby v tomto ohledu něco dělali. Víte, samozřejmě na závěr by ráda řekla, ano, jsou zde tyto problémy, jsou zde tyto obrovské uh, výzvy, ale já jsem zároveň zjistila, jak tento proces může posilovat naše postavení, ten empowering, využijí slova Evelyn, čili skutečně jsme zjistili, jak obrovský potenciál to představuje digitální revoluce, genderová rovnost, rovnost a ráda bych to ukončila pozitivně. Ženy na tom mohou získat hodně, to je pravda, ale především i společnost a digitální sektor, který skutečně může umožnit, aby tento proces byl inkluzivnějším procesem. Proto věřím, že to bude velice kritická, ale zároveň konstruktivní rozprava, která nás čeká. Děkuji. Tak to je úžasné, říká moderátorka. Ano, kdybychom nebyli pozitivní a optimističtí, tak bychom se jistě nebyli, čili to bych ráda zdůraznila souča- jako součást naší diskuze, čili podívat si na osvědčené postupy, to, co již funguje, to, co bychom mohli ještě posílit, to, co již funguje hmm, Víte, my jsme o tom vlastně hovořili eh, již eh, před chviličkou, to znamená to vzájemné si pomáhání eh, mezi ženami Saskiem a slovo. Ta je jedním z takovým příkladem. Dovolte, abych přivítala muže. Zvedněte ruce, prosím, ne fotografové. Ti, kteří jsou našimi hosty. Já jsem viděla tu pozvánku viděla jsem, že teda je to posilování, že na dívek eh, do budoucna v oblasti ICT a médií. Já jsem se nedoměla, že to bylo pouze pro ženy zaměřeno. My, mm, pánové, potřebujeme i vaši podporu, abychom mohli reagovat na tuto problematiku v médii. Takže já, jsem, já se jmenuji Saskie, nejsem inženýrkou, to bych ráda eh, řekla na počátku, protože mnoho, mnoho let řídím v oblasti IT v te, v oblasti telko různé projekty. Proč to říkám? Protože je zde právě ta oblast podpory těch čtyř hlavních předmětů, STEM, o kterých hovoříme, mm, která je důležitá i pro postavení žen. Ovšem já jsem, já jsem CEO pro uh, Ericsson v Belgii, ale zároveň spolupracuji s komisařkou Gabriel eh, a belgickou vládou nejenom na změně této stávající situace. To znamená to, že v digitálním světě nemáme dostatek eh, žen, ale abychom skutečně i něco udělali v tomto ohledu. Vy jako novináři víte, že je důležité, dobré se podělit o čísla, čili o čem skutečně hovoříme. Belgie, to je takové konkrétnější téma pro mě, i když já se snažím, aby mnoho iniciativ se dostalo na náš program a aby to byly takové modelové projekty pro nás, pro všechny. My si uvědomuje, že v tom středoškolním vzdělání, takže děti, víte, já a možná jim nebudu říkat děti, protože moje děti by s tím nesouhlasily, čili mladí dospělí mezi 15. a 18. rokem života. Pokud jde o jejich orientaci technického charakteru, pouze 5 z těchto Eh, z těchto studentů jsou děvčata. Pokud jde o vyšší vzdělání, pouze 22 eh, jsou dívky, eh, teda mm, absolventky v této oblasti. To ale neznamená, že 22% jich zůstane v tomto oboru. Ne, to se dokonce sníží na méně než 10%. To znamená ženy, které skutečně pracují na technických pozicích. Digitální svět a já nyní vystupuji v, v roli CEO, generální ředitelky. Proč se zabýváme touto problematikou? Dva důvody. Jednak, že se snažíme o získání určitých kompetencí, pokud nemám ty správné lidi, tak nemohu dělat biznis. 50% populace je právě těch 50%, který nám uniká. To je ta přítomnost a potenciál žen. Nejsme-li schopni propojit ženy s tímto světem, nebudeme nikdy eh, schopni naši ekonomiku opětovně nakopnout. Čili nejde pouze o nějakou genderovou různorodost, jde o ekonomiku, o biznis, o úspěch v různých evropských zemích. Druhá věc. 65 pracovních příležitostí v budoucnu nebude stejných jako v současné době, čili moje pozice v roce 2020 nebude vyžadovat stejné kompetence pokud já se nebudu snažit získávat nové znalosti a kompetence každý den, tak v následujících dvou letech přijdu o práci. Čili je zde i určitá odpovědnost v oblasti udržitelného podnikání. Lidé se musí permanentně učit, měla by to být součást dobrého řízení, managementu dané společnosti a tím pádem bychom mohli oslovit i více žen, protože ženy jsou v marketingu, HR, v prodeji, různých specifických sektorech, eh, ovšem možná ne s dostatečnými kompetencemi, které budou potřeba do budoucna. To znamená, že na té vysoké úrovni ve společnostech je zásadní, aby si celoživotní vzdělávání stanovili jako svou prioritu, jinak do budoucna to bude představovat obrovský problém v oblasti zaměstnanosti a její jediné, které to postihne, bude, budou právě ženy protože ty jsou především v administrativě nebo logistice nebo marketingu nebo uh, oblasti prodeje. Já jsem takovou průkopnicí v této oblasti digitalizace. Já sice nejsem inženýrkou, ale spíše taková ta transformace společnosti, to mě zajímá. Digitalizace, digitální revoluce, ty možnosti, které před námi stojí. To vše má dva aspekty. Svět je propojen. Čím dál tím více. Takže ve vašem mediálním světě všichni si myslí samozřejmě, že jsou těmi nejlepšími novináři a jak na to můžeme reagovat. Máme více informací, občané mají čím dál tím více informací. Politikové samozřejmě si myslí, že jsou lepšími politiky a proto by chtěli vědět více z této oblasti. Mm, lidé například si myslí, že jsou nejlepšími lékaři, Podívej se nejprve, co jim říká o tom Google, až poté jdou k doktorovi. Čili ten přístup k datům mění svět a my potřebujeme, aby lidé uvažovali nestandardně, protože ta konkurence už je netradiční. To znamená, že nebudeme najímat pouze technicky zaměřené lidi do technické oblasti, ale každý sektor již bude technologicky zaměřen a bude potřebovat i takové profily pracovní lidé, kteří uvažují nestandardně, vytvoří nové služby, krosektorové. To znamená, že konkurence pojišťovnictví přijde například z automobilového sektoru nebo z komunikačního sektoru. To znamená vytváření nových business modelů, servisních modelů, finančních analýz. Potřebujeme vytvářet ekosystémy. Já například nejsem schopna to eh, vytvořit sama. Ta řešení musí být založena na různých stavebních blocích. Různé kompetence to vyžaduje, digitální zručnosti, dovednosti, kompetence. A tyto kompetence velice často jsou právě kompetencemi Ehm, žen. No, víte, já osobně právě se snažím o to, aby se ženy zajímaly o digitální ekonomiku, aby získávaly dovednosti v této oblasti. Nemělo by to být omezeno pouze na média, ICT oblast, ale aby byly ženy aktivnější ve všech oblastech ekonomiky do budoucna, protože pouze tímto způsobem můžeme v Evropě skutečně uspět. Just to throw a couple of statistics in there. Tak já jenom přidám e, trochu statistik. E, Evropská komise e, vydala zprávu už před nějakou dobou, před pěti lety. A podle ní, kdyby do technických sektorů šlo stejně žen jako mužů, kdyby neobsazovali místa mužů, ale obsazovali by neobsazená místa, tak by přispěli k evropské ekonomice zhruba 9 miliardami euro ročně, což je zhruba HDP Dánska. To je důležitá statistika, a čirou náhodou eh, velice brzy vyjde nová zpráva, já nechci nic prozrazovat, ale možná, že o ní něco uslyšíte zítra od komisařky Gabrielu. A pak ještě stojí za, zmín, za zmínku, že ten nedostatek dovedností, to teď uvádím kontext, proč je to důležité. Hovoříme tady o milionech nenaplněných pracovních pozic do roku 2020, která vzniknou, pokud nebudeme mít potřebné dovednosti. Dovednosti, o kterých mluvila Saskia. Nebo možná dokonce milion a půl nenaplněných pracovních pozic, a to kvůli tomu narušujícímu efektu v automobilismu, ve školství, ve státní správě. Tam všude jsou potřeba digitální digitální dovednosti. Takže tady se naskýtá mnoho ekonomických příležitostí, kterých dnes nevyužíváme. A zapojit rychleji ženy je tak trochu rychlá cesta k zisku. A jsem si jistá, že paní poslankyně Evropského parlamentu, která právě e, dorazila, e, s tím souhlasí. Představuji vám paní Izaskun Bilbao varandika a e, zajímá nás váš pohled na tuto otázku. Dobré odpoledne, děkuji. Omlouvám se, že jsem přišla trošku později, ale je to kvůli tomu, že zítra bude Mezinárodní den žen a proto děláme rozhovory se všemi médii a snažíme se dostat všem všude. A nakonec přicházím takto pozdě. Velmi mě těší, že se mohu zúčastnit eh, tohoto semináře, kterého se zúčastní profesionálové z médií, protože je jasné, že eh, musíme změnit stereotypy, které existují při přípravě a prezentaci informací. A to tež se týká i internetu. V digitálním světě, o kterém budu hovořit, pohovořím z hlediska obsahu, který je v médiích a potom, jakým způsobem se používají digitální nástroje. Školení a zdroje, které potřebujeme, abychom využili eh, všech možností, které nám nabízí internet. Co se týče obsahu internetu, tak to je věc, eh, kterou produkujeme my, kdož nejsme ve virtuálním světě. A proto je to tak podobné skutečnému životu, pokud je o stereotyp. Když se podíváme na otázku třeba sexualizace žen, tak vidíme, že to je opravdu velkou značnou součást internetu. A když se podíváme na různé průzkumy, tak vidíme, že existuje rozdíl v tom, jak používají internet ženy a muži. A tento rozdíl je ještě značnější v rozvojových zemích a potom v eh, méně zvýhodněných eh, regionech. A tady tento rozdíl existuje také v obsahu a co ještě horší v těch příležitostech, které mají muži a ženy příležitosti, které nabízí internet, protože tady toto odlišné využívání internetu je také charakterizováno nedostatečným přístupem k médiím, školení a nedostatečný přístup k infrastrukturám. A toto všechno vede k tomu, že ženy především v znevýhodněných regionech jsou odsouzeny k tomu, že nemají takový přístup k nástrojům, které jsou důležité pro jejich rozvoj, pro jejich vzdělávání a pro jejich přístup k profesím z nového znalostního prostředí. Co se týče školení a vzdělávání, tak zde se musíme zaměřit na obsah. Pokud jde o stereotypy, a co se týče rovných eh, příležitostí pro ženy, tak se musíme soustředit na internet, protože máme před sebou opravdu ještě dlouhou cestu. A to, co je na internetu, to nepředstavuje skutečnost. Ta skutečná revoluce je v rozvojových zemích. Většina žen eh, na světě pracuje na venkově. V naší zprávě hovoříme o možnostech, eh, které by existovaly právě pro tyto ženy, že bychom posílili jejich postavení, zlepšili bychom jejich situaci, protože ta situace je ještě horší kvůli domácímu násilí či kvůli chudobě. Digitální svět, ano, je to pravda, že odstraňuje překážky v čase. Můžeme se lépe zaměřit na vzdělávání a můžeme lépe předávat znalosti, které jsou zcela nezbytné v digitálním světě. Je to také pozitivní třeba pro minoritní jazyky či menšinové kultury. A žádná jiná platforma neumožňuje e, takovéto příležitosti. Proto IKT jsou příležitostí pro ukončení nerovnosti ve světě. E, proto jsme připravili s kolegyní Angelou Vadinou, připravili zprávu a tuto zprávu předložíme na OSN. A Předložíme to ještě dalším 62 schromážděním a hlavním předmětem je tedy situace žen na venkově. Co se týče rovnosti, tak si myslíme, že řešení je na nás, na ženách a na mužích. Nemůžeme nechat uniknout žádnou příležitost a nemůžeme ponechat stranou žádnou diskriminaci. Musíme to oznámit, musíme vyjádřit kritiku, prostě udělat první krok. Zvyšování povědomí. Musíme poukázat na nerovnosti. A změny musí začít u nás. Vím, že to může být eh, jako provokace, ale budeme ještě o tom hovořit. Druhá věc, přístup k infrastrukturám a vzdělání. V některých eh, oblastech světa se bojuje proti digitální negramotnosti a eh, eh, v jiných oblastech dosahují dobrých výsledků. A tak ta digitální gramotnost je stejně důležitá a stejně univerzální jako předchozí boj proti negramotnosti. Je to univerzální problém. Potřebujeme mít specifická opatření pro ženy. A musíme toto zohlednit také ve statistikách. A tím budeme moci napravit prováděná opatření. Internet, nové technologie mohou být prvořadým nástrojem pro zlepšení postavení žen a tak, aby ženy se mohly kompletně připojit do výrobního procesu ve stejném postavení jako muži. V tomto novém světě jsou eh, digitální dovednosti zcela kritické je potřeba, aby se zlepšilo postavení žen, třeba aby měli nárok na vlastnictví půdy, informace, infrastruktura a tak dále. Musíme udělat eh, skok ve eh, hodně uzavřených společnostech a tomu pomůže tento druh technologií. Tyto ženy potřebují impuls, protože dnes jsou odsouzeny k marginalizaci a jsou zcela neviditelné. Musíme jim pomoci. Musíme zlepšit jejich situaci a musí to být eh, věc, kterou už nemůžeme zastavit. Jak už tady bylo řečeno, my přispíváme 50% talentu. My řešíme jinak konflikty, uvažujeme jinak a určitě tak můžeme změnit svět, který je dosud pouze maskulinní. Chtěla bych říci, ženy, rovnost a technologie, to, to je budoucnost a naše tři hlavní hesla. Děkuji. The key for the future, indeed. This... Ano, opravdu, klíč pro budoucnost. Ale není to nic lehkého protože gender to je průřezové téma, technologie jsou průřezové téma a pokud bychom eh, nějak se zabývali průsečíkem těchto dvou tematických oblastí, tak bychom museli být úplně všude a úplně pořád. A moje maličkost je toho příkladem, myslím si. Ráda bych se trošku naklonovala, abych to stíhala, možná, by mi, možná mi s tím pomůžete, anebo přinejmenším naklonujte moje poselství a sdělení. A mimochodem, když mluvím o poselství, tak bych ráda pokračovala v pozitivním duchu. A znovu zdůraznila, že v rozvinutém světě eh, dívky jsou vylučovány, i ženy jsou vylučovány z vůdčích pozic eh, v digitální společnosti, takže v Evropě nás čeká hodně práce, v Severní Americe taky. Takže pohovořme si eh, nyní o tom, co dělá Kamila. Jaká je její práce? A rozlišujme tady trochu digitální gramotnost a digitální expertní dovednosti, protože eh, všichni víme, že eh, čtyřleté děti už eh, ovládají internet, umějí používat iPad a tak dále, ale co třeba umělá inteligence, o které tu byla řeč, velká data, strojové učení, e, to jsou oblasti, e, ve kterých opravdu dochází k automatickému rozhodování o vás o tom, e, kam máte chodit, kam nemáte chodit, o vašem zdraví. A co, co děláte vy v této oblasti? Tak já než odpovím na to, co dělám, bych chtěla říci, že velice často děti a teenageři používají nové technologie, ale neumějí tyto technologie vytvářet. Musíme tedy rozlišovat eh, schopnost používat technologii a schopnost vytvářet, eh, inovovat, tvořit něco nového. To musíme rozlišovat hned na začátku. Jsem velice ráda, že tu jsem. Už jsem v této budově párkrát byla. A jsem ráda, že mě opakovaně zvete, za to vám děkuji. Já se jmenuji Kamila Šidor, jsem z Polska. A téměř před sedmi lety jsem se rozhodla podporovat ženy. Nečetla jsem žádnou zprávu, neznala jsem žádné statistiky ani stereotypy. Jenom jsem na jedné schůzi o startupových technologiích si všimla, že tam nejsou žádné ženy. A já mám moc ráda technologie a ráda bych přilákala k technologiím víc žen. Nikdo nevěděl, proč tam ženy nejsou. A teď mám otázku na vás. Kolik z vás umí programovat? Zvedněte ruku, pokud umíte programovat. Dobře, výborně. No tak. A kolik z vás umí používat WordPress? A kolik z vás si koupilo Bitcoin nebo nějakou další kryptoměnu? Výborně. Takže to jsem ráda. Já se k tomu ještě vrátím. Před sedmi lety eh, během té schůze o startupech eh, bylo méně než 10% účastníků ženy. A já jsem se rozhodla, že to změním. Zkrátka jsem chtěla, aby v, aby v sále se mnou sedělo více kolegyň. Eh, takže společně s kamarádkou jsme to začali organizovat. My jsme nezaložili organizaci, my jsme pouze uspořádali schůzku sraz pro ženy. Bylo to pro 14 lidí ve Varšavě v Polsku a po sedmi letech už děláme projekty ve 30 městech v 15 zemích. E, děláme projekty, e, které e, se konají v Tokiu, v Soulu, v Montrealu, ve Washingtonu a tak dále. A moje organizace se jmenuje Geekers Carrots. Teď zakládáme nadaci, ta se jmenuje Carrots Foundation. A co děláme e, od samého začátku? Vytváříme komunity žen, které se zabývají technologiemi, protože potřebujete e, svoje rovné, potřebujete kolegyně, potřebujete nějakou podporu, když se učíte novým technologiím. Druhá věc, kterou děláme, je ta, že učíme ženy programovat. Protože pokud neumíme programovat, tak se toho tématu bojíme. Připadá nám to jako nějaká kouzelná schopnost, ale ona to není kouzelná schopnost. A já navrhuji, až dnes večer přijedete domů, podívejte se na online kurzy zdarma, na kurzy základu programování a začněte se tomu věnovat. Já si myslím, že až na to přijdete, tak je to velice jednoduché. Není to žádná velká věda a patrně tímto způsobem dokážete přilákat více žen a dívek k technologiím. A třetí věc, kterou děláme v naší organizaci, je ta, že spolupracujeme s vámi, s novináři. A domníváme se, že při našich schůzích a workshopech mohou přijít ženy, které chtějí něco udělat. Ale co ty, které vůbec o ničem takovém nevědí, které se bojí, nebo které mají zájem o něco jiného? Opravdu věříme ve vzory, v ženy, které jdou příkladem, které uspěly, eh, které dělají něco zajímavého v technologiích a ty chceme ukazovat jako vzory úspěchu pro všechny. Mladé dívky tak mohou nalézt vzor, chlapci zjistí, že i dívky se mohou věnovat technologiím a i nějaká dospělá žena se tu a tam rozhodne pro změnu povolání. Carrots Foundation je opravdu dobrým místem, kde se dá měnit budoucnost Evropy. Já znám mnoho žen, které zkrátka přišly na schůzi na jeden workshop, zúčastnili se ho na tři dny, začali programovat, zjistili, že to není žádné kouzlo, změnili povolání, začali vydělávat víc peněz a setkali se s mnoha zajímavými lidmi. Takže já věřím v tyto dobré příklady a ty jsou lepší než jakákoliv politika, podle mého názoru. Takže tohle je naše práce. Ale občas si říkám, že všechny tyto dovednosti nestačí. Protože jestliže ženy umějí programovat, jestliže umějí vytvářet umělou inteligenci, jestliže budou umět vytvářet nové kryptoměny, pokud by uměli konstruovat roboty, stejně by to nestačilo, protože potom je potřeba se ozvat a zviditelnit svůj projekt. Dát o něm zprávu. Musíte mít sebe důvěru. Musíte umět veřejně řečnit. Musíte umět prodávat své produkty, své ideje, své vize. A to už jsou soft skills. Takže kromě technických dovedností i tyto měkké dovednosti jsou nesmírně důležité, protože právě ty mohou vynést ženy a dívky do vůdčích pozic, kde mohou jít příkladem a kde se mohou účastnit debaty o naší budoucnosti. Protože technologie jsou naše budoucnost, ať už chceme nebo ne. Na závěr bych se vás ráda zeptala, kdo z vás by rád podpořil ženy v technologiích? My to vyfotíme a pak vás najdeme pomocí eh, umělé inteligence na internetu. Dobře. Tak prosím, zítra máme Mezinárodní den žen a prosím, podpořte nějakým způsobem ženy v technologiích. Jak to můžete udělat? Za prvé můžete se obrátit na kolegyni, kamarádku, která se věnuje technologiím a říct jí, inspiruješ mě, obdivuju tě za to, co děláš. Protože velice často ženy odcházejí z technologických sektorů, protože musí neustále dokazovat, že na to mají, že to umějí a tak dále. Takže vyjádřete jim obdiv, dejte jim najevo svůj obdiv. Potom můžete se sami trošku pustit do technologií a být inspirací pro další. Pro vaše kolegyně, dcery, syny, příbuzné. Na to je spousta kurzů, takže prosím podívejte se dnes večer na základní kurzy pro programování, kurzy programování pro začátečníky a tak dále. Je toho hodně. Já vás eh, já vám doporučuji naši zprávu, na, naši stránku geekerskerodstv.com. Pokud toho víte o technologiích hodně, tak tam najdete zpřízněné duše a pokud nevíte o technologiích nic, tak se nebojte. Je to bezpečné prostředí, kde se dá lecos naučit. Děkuji vám. Já mám pocit, že dělám něco špatně, protože eh, mě vždycky zvou, abych dělala tuhle práci. Ale nebudu se zlobit příliš. Takhle je to v pořádku. Takže to bylo několik velice dobrých myšlenek. Uživatelé versus tvůrci, potom 66. valné schromáždění OSN. A jestli vás smím eh, specificky povzbudit, tak eh, bych chtěla říci, že eh, MIT App Inventor to je velice dobrá platforma, kde se lze naučit programovat v Androidu. Tam je možné začít vytvářet velice rychle své vlastní aplikace, takže si to vygooglujte. A taky edX edX, to je online platforma pro programování a to je úplně nejlepší kurz Pythonu na světě z MIT. Tak určitě máte otázky pro naše skvělé panelisty. Tamhle už se někdo hlásí, přímo vyskakuje ze židle, tak prosím představte se a e, řekněte, od koho byste chtěla znát odpověď. Děkuji. Já bych se chtěla zeptat celého panelu. Já jsem Alžběta Trojanová z České republiky a jsem šéf-redaktorkou e, televizního pořadu Replay o počítačových hrách. A má otázka se týká spíše tedy počítačových her, protože neustále slýcháme o médiích a technologiích a když ne, jestli se někde tyto dva sektory potkávají, tak jsou to rozhodně hry. A mně se to dnes velice líbilo, protože tohle je veliká platforma pro ženy a dívky, kde mohou přijít do kontaktu s technologií, uh, uživatelsky vstřícným způsobem, protože jsou hry jako například Minecraft, které na učí programovat. A může se se to učit ve velice útlém věku a není to nic tak strašidelného, protože je to hra. A hry jsou od toho, abychom se z nich něco učili. A pokud jde o zastoupení žen eh, v herním odvětví, tak je to velice ožehavé téma momentálně. Ale existuje i velké feministické hnutí, které upřímně řečeno tady dnes postrádám a mrzí mě, že se z tohoto úhlu pohledu nic nedozvím, protože o mnoha tématech bychom mohli hovořit. Takže já mám obecnou otázku, eh, zejména pokud jde o, ten, o tu nedostatečnou zastoupenost žen v médiích. Ta otázka zní, jakým způsobem e, bylo zapojeno e, hraní her, počítačových her. Jestli s tím můžeme něco udělat, e, jestli můžeme podporovat tuto orientaci, protože počítačovými hrami bych se opravdu chtěla zabývat. Vím, že pro mnoho... Dobře, chápeme to, chápeme. Máme ještě zhruba 20 minut, takže chápeme, co máte na mysli. Tak kdo chce odpovědět? Tak já bych ráda něco dodala. Já si myslím, že velice důležité je ukazovat ženy v oblasti počítačových her. Ukazovat je v médiích, propagovat je. V naší organizaci, jestliže jsou tam eh, ženy zabývající se hrami nebo umělou inteligencí Pythonem, tak se snažíme je protlačit do médií. A eh, podstatě funguje to tak, že my, tvůrci, musíme připravit ty formulace, které potom v médiích budou použity. Nesmí to být příliš technické, nesmí to znít jako nějaký kouzelný svět a pro mě hry jsou spíše uzavřená menšinová komunita, která používá specifický jazyk, takže je třeba o tom hovořit spíše běžnějším jazykem, pomocí běžnějších termínů. Takže tolik k roli žen v počítačových hrách. A hry se dají využívat při učení samozřejmě. Já naprosto souhlasím, já bych chtěla říct ještě další věc. Já teda nehraju počítačové hry, ale když se podíváte na to, jak se prezentuje mainstreamově počítačové, počítačové hry ve společnosti, tak tam jsou ženy často zobrazovány velice stereotypně. Když se tak dívám kolem sebe na to, jaké obrázky kolem nich je, tak to jsou pořád prsa, zadky a skoro žádné oblečení. A e, myslím si, že je potřeba vytvořit poněkud různorodější e, obraz e, spíše feminističtější počítačové hry, vyvíjející se kultura. To by bylo velice důležité. Já si myslím, že tohle je skvělý odrazový můstek a myslím si, že ho příliš málo využíváme. Ale je to možná právě kvůli tomu velice silnému patriarchálnímu stereotypu, který v tomto sektoru stále přetrvává. Tak jestli do toho můžu vpadnout, tak víte, že ženy okolo 35 let jsou demograficky nejsilněji zastoupené v, v počítačových hrách, v těch, v těch běžných. Já mohu s hrdostí říci, že já hraju hry. A co vy? Já, když se dívám na svoje synovce, tak tam vidím, že jsou pořád stejné stereotypy protože oni co dělají? Oni tam soutěží a je tam násilí, jsou tam třeba závody, kdo vyhraje a je tam určitý stereotyp a určité chování v těch eh, videohrách a to neodpovídá ve většině případů eh, ženskému chování. V žádném podniku jsem to neviděla a možná ale nevím ale tam by se třeba řeklo, že všichni eh, lídři, kteří budou v našich hrách, tak to budou ženy. To prostě žádná firma asi neřekla. Nebo že by v těch hrách eh, byly nějaké vedoucí ženské figury. Možná už to někdo udělal. Já nevím. Ale já třeba někdy se dívám na děti eh, v rodině, s čím si hrajou a Oni vlastně vidí, že ve škole jim říkají, musíte se chovat eh, hezky k ženám, nemůžete eh, je být a tak dále, ale prostě v těch ehm, hrách, online hrách, tam nejsou žádné ženské modely. Prostě když tam jsou třeba nějaké bitvy, tak tam se hlavně jedná o násilí a je to, jsou takové ty mužské modely a je to tedy ve většině případů a týká se to nových eh, technologií, anebo v případě her, které já alespoň jsem eh, viděla, protože jsem zvědavá a dívala jsem se přes rameno. Já si myslím, že tady je obrovský prostor pro zlepšení hned od dětství, aby chlapci a dívky viděli, že existují ženské modely, že existují eh, ženští, ženští lídři, kteří prostě mohou být pro nás modelem. A válka samozřejmě má také mužskou tvář. A to je věc, eh, kterou bychom také změnit v nových technologiích. Měli bychom vytvářet rovné příležitosti, ale také prostřednictvím tohoto způsobu chování. A měli bychom toto změnit. Sorry, I just need to quickly react. It's... Já se omlouvám, já musím velice rychle zareagovat. Ale můžeme si potom promluvit potom nejenom velice rychlá reakce. Spoustu z toho, co tu zaznělo od vás všech, tak to já naprosto chápu. Ale přesně, je to založeno na stereotypech stereotypech toho, jak jsou hry vnímány. Já jsem novinářka, která píše o hrách, já patřím ke komunitě, ale eh, jde spíš o ostatní novináře, kteří tu dnes jsou, aby byli otevřenější vůči hrám. Protože hry jsou otevřenější, eh, nedominují zase tolik muži, eh, existují silné ženské postavy. Není třeba to považovat za čistě mužskou doménu. To jsem pouze chtěla říci, omlouvám se. Já si myslím, že spolu naprosto souhlasíme. Já bych chtěla říct ještě jednu věc. Ta diskuze o hrách, to je otázka vnímání. Je to úplně stejná uh, otázka jako uh, dívky a ženy v IT, někde v temné místnosti u klávesnice. A jestli to svět vnímá jako správné nebo špatné, to je, to je právě ten problém. A toto vnímání musíme změnit. Uh, já bych uvedla takový příklad, jak mohou ženy zvládat firmám eh, procházet transformací. Eh, hry mohou rozvíjet digitální dovednosti, hry mohou eh, pomáhat ve školství, protože jsou učitelé občas, kteří nejsou úplně schopní a tak dále. Když se na to podíváte z tohoto úhlu pohledu, tak hry najednou mají úplně jiný zvuk, jsou vnímány úplně jinak. A je potřeba šířit příklady, protože spousta lidí si pořád myslí to, co jsme tu slyšeli. Takže konkrétní příklad. Vezměme si seriózní využití her. Mimochodem je to skvělá ekonomika, nový biznis zítřka. To ale nezní jako taková legrace, že? Jakmile řeknete seriózní hraní, tak každý usne. Já si myslím, že bychom možná měli zorganizovat nějaký turnaj, ženský turnaj v hrách. Ano, uspořádáme tady ženský turnaj, ale je pravda, že takové ty představy jako střílečky a obrana hradu a tak dále, to jsou, to jsou mužské představy, ale existuje i spousta dalších her. I v hrách existuje rozmanitost. Někdo další se chce přihlásit? Nebo položit otázku samozřejmě. Agata Stec, DTV24 Polska. Dobrý den, já jsem z DGV24 z Polska. Já jsem poprvé v Belgii, v Bruselu, v Evropském parlamentu, je mi 52 let a jsem skutečně nesmírně ráda. A poslední tři měsíce se učím pracovat s internetem a učí mě moje 14-letá dcera. A ráda bych vám řekla to, že moje dcera žije ve velkém městě, ve Bratislavi. To je město, ve kterém právě chodí na takové kurzy, je jich tam 15 lidí a když tam přišla, tak tam bylo 14 chlapců a pouze jedna dívka, moje dcera. Naštěstí vyučující je rovněž žena a díky tomu moja dcera nyní ví, že dívka je schopná ještě lépe programovat než kluci. A to, co mě skutečně na dnešním setkání nesmírně potěšilo, je to, že hovoříme tak velice rázně o tom, že tyto mladé dívky, ty, které zde vidíme, tyto mm, stydlivé dívky, ale i starší děvčata po 30, 40 i dokonce 50 mají ještě pořád šanci se něco naučit. Ovšem ráda bych vás poprosila, abychom spíše hovořili o určité rovnováze a ne o rovnosti, pokud jde o ženy a muže, protože mužská i ženská energie je na našem světě velice potřebná. A to vám mohu říct si já, jakožto stará ženská. Well, we are equally old then. And... Dobře. Eh, já mám také polské AD, DNA. Bravo. ale bohužel musíme ukončit diskuzi. V tento moment máte desetiminutovou přestávku na kávu. Tak eh, pokud eh, chcete, eh, pohovořte osobně s našimi panelistkami. Já vám moc krát děkuji, rádi vám odpoví a jsem velmi ráda, že jste přišli mezi nás. Thank you.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

Jar, are you here? She's been here all afternoon, and now that we need her. okay. Lady. Dámy a pánové, nyní máme na programu poslední panel což je pozdvihněme hlas proti nepřejetelnému. Eh, je to velmi důrazné a těším se na to, co k tomu řeknou naši panelisté. Zde se mnou sedí paní Agniška Kozlovská Rajevič z Polska. Dobře jsem to vyslovila, ano? A pán Eduard Matán, Ingebel z Tertefam Hadjar Ben Milut eh, je tady poblíž a za chviličku se k nám připojí. Můžeme se těšit na velmi zajímavé příspěvky, hned začneme a úvodem dám slovo paní Agněšce Kozlovské, která bude hovořit polsky, protože na to má právo. Eh, Děkuji za slovo, <clears throat> paní předsedající, ano. Jestli dovolíte, ráda bych využila této příležitosti a promluvila v mé mateřtině, takže prosím, abyste si nasadili sluchátka. Ráda bych začala tím, že v, ten, v tom předchozím panelu jsme hovořili hodně o stereotypech, o určitém vnímání žen, situace žen ve společnosti. A Kamila Sidor, která vystoupila v předchozím panelu, řekla, že když přišla na to setkání startupu a zjistila, že tam nejsou žádné ženy, tak se zamyslela nad tím, zda vůbec je na správném místě. A dcera naší kolegyně, novinářky z Vratislavy, přišla na ten kroužek informačních technologií a zjistila, že tam jediným děvčátkem se zamýšlela nad tím, zda je vůbec na správném místě. A proto bych vám ráda řekla, dámy a pánové, že například u nás ve výboru FAM často hovoříme o těchto otázkách, že na velice často jsou tam téměř samé ženy a nyní, jak vidíte, rovněž jsou zde pouze ženy. Téměř možná bychom měli rozšířit eh, tento okruh eh, lidí, protože posledních 20 let hovoříme o tomto tématu stejným způsobem, tak nějak se stejným efektem, dopadem a ve stejném složení, čili to možná bychom měli změnit. To je první věc. Druhá věc nás násilí fyzické, sexuální, ekonomické, psychické, sexuální mobbing, jakékoliv jiné formy násilí, například eh, dětské sňatky, sňatky z donucení nebo nucená sterilizace nebo ženská obřízka. To všechno má společného jmenovatele a to je diskriminace žen. Ženy jsou oběti, obětmi násilí. Proč? Protože jsou ženy, protože je vnímáme starým stereotypním způsobem. Ženy jsou považovány za slabší, horší, ehm, závislejší a právě proto to zjednodušuje tuto situaci v oblasti násilí. Proto je pro nás velice důležité, pro nás, pro politiky, pochopit, porozumět té, této situace. Proto vidíme, že trestní zákonník není dostačující. Nedostačující, pokud jde o zlepšení práva, nedostačující je zlepšovat nějaké uh, procedury velice důležité, na druhé straně je ale podpora a zvyšování podvědomí, rovnosti, rovnoprávného postavení. A v istambulské úmluvě, kterou, většin, kterou mm, většina stát podepsala a mm, část i ratifikovala, se velice jasně říká, že musíme bojovat proti násilí a preventivně bojovat proti násilí tím, že budeme podporovat rovnost a posilovat nezávislost žen a jejich postavení ve společnosti. Většina politik, které realizujeme zde v Evropském parlamentu, je adresována dospělým ženám. Zatímco celý tento problém, o kterém hovoříme, začíná mnohem dříve. Na posledním zasedání Světové organizace, zdravotnické organizace, která proběhla před rokem, se hovořilo velice jasně o tom, že otázka diskriminace má své kořeny již v náctiletém věku, kdy se děvčátka mění v ženy. Najednou si jejich okolí začne uvědomovat, že to nejsou pouze ty dívky, které jsou, řekněme, talentované zpěvačky nebo spisovatelky nebo kolegyně Mm, najednou si začínáme uvědomovat, nebo matematicky, ale najednou si začínáme uvědomovat, že, že jde o sexuální objekt, o určitou sexualizaci, že se mění v ženy. Toto, co vidíme již na školách a má to samozřejmě potom i veliký vliv na možnost eh, násilných činů, násilí. Násilí ve školách je důsledkem této sexualizace, tohoto filtru určité ženské sexuality. To je další důležitý aspekt, kterému se musíme věnovat. Nevím, jak to udělat tak, aby všechny tyto naše politiky byly zaměřeny na děvčatka, na, na dívky a jak vyřešit tu nejdůležitější problematiku minulosti. Víte, my zde máme mnoho deklarací, pokud jde o různé kodexy, práva, základy, aby to jak se fungovalo skutečně na poslední zasedání UN Women, generální tajemník eh, OSN řekl, že po několika desetiletích eh, té, věnování z této problematice násilí páchanému na ženách eh, tvrdí, že jsme vlastně téměř všechno již napsali, všechno již bylo řečeno, ale nic jsme vlastně neimplementovali, nerealizovali. A proto je hlavní úkolem politiků a všech lidí, kteří jsou zaangažováni do této otázky boje proti násilí páchaném na ženách je otázka implementace tohoto práva, aby jsme to, co máme na mnoha místech již černé na bílém, opravdu realizovali takové situace, například portál Politico v loňském roce eh, hovořil o problematice sexuálního obtěžování na pracovišti, jak víte. Otázka zní ne, proč tolik lidí vystoupilo v té to, mm, v tomto projektu a řeklo, že měli takové zkušenosti, proč nikdo to neoznámil stávající komise, která měla možnost se tomu věnovat. Čili to je skutečně obrovský problém, který se týká všech aspektů oblasti rovnosti mezi ženy a muži, ale zároveň samotné problematiky násilí na ženách. Nejdůležitější dokument, který realizujeme v členských zemích a i zde ve Ruském parlamentu, je Istanbulská úmluva. Liší se od ostatních podobných dokumentu tím, že je tam veliká kapitola ohledně prevence a hovoří se tam o propojení boje proti násilí a lepší rovnoprávnosti a rovnosti, protože čím více rovnosti, tím méně násilí. Tím pádem budou ženy lépe bojovat proti tomu a okolí bude rychleji reagovat na takové projevy násilí. Díky těmto informacím budeme schopni v praxi využít nástroje, které již teoreticky k dispozici máme. Děkuji vám. Dobře, takže tady je potřeba vyzvat i muže a zapojit je do této diskuze o rovnosti pohlaví. A co se týče eh, pohlavního zneužívání, Eh, také co se týče eh, sexualizace dívek a jiný druh eh, špatného zacházení se ženami. To samozřejmě otevírá dveře zneužívání. A nyní pohovoří pan Martán, který se touto otázkou zabývá. Prosím, máte slovo. No, tak jak vidíte, jsem muž. Ano, Já jsem členem výboru FAM a rád bych řekl, že bra, ob, bránit práva žen, to je v podstatě mm, samozřejmě i právo, bránit práva všech, není to otázka mužů, žen, je to otázka určité ideologie ve výboru FAM, ano, je tam většina žen, to je pravda, ale je tam i mnoho žen, které jsou konzervativnější než někteří mužové, čili to nejde o nějakou sexuální rozdělení, jde o mentalitu, o společnost, ve které jsme vyrůstali a tak dále. Já jsem velice rád, že jsem si vyslechl i mm, vystoupení kolegyně z EPP a myslím si, že bychom měli skutečně přesvědčit všechny ty země, které zatím ještě neratifikovaly istambulskou eh, úmluvu, která hovoří nejenom o násilí páchaném na ženách, ale zároveň o možnosti mm, přístupu k potratům, svým vlastním tělem a tak dále. Toto právo, protože víme, že to není úplně jednoduchá záležitost, je mnoho lidí pro, proti a právě proto bychom měli hovořit o všech právech žen a ne pouze některých právech. Já si myslím, že nemůžeme pouze jak si omezit práva na nějaká práva žen. Prostě jsou to práva s velikým P a my, politikové, bychom mě, neměli říkat, budeme hovořit o právech žen pouze v nějaké omezené oblasti a tu jinou oblast se nebudeme věnovat, protože prostě to už je za určitou hranicí, to není možné. I přesto, že Evropa, já souhlasím s tím, co bylo řečeno, má dostatek různých textů, dokumentů, které bojují proti diskriminaci mezi muži a ženami, rovnost příležitostí, mest, eh, odměňování. Těchto evropských textů je mnoho, ale je zde špatná implementace, určité pokrytectví na straně členských států. To je pravda. Moje země, Francie, rovněž nepo, nerespektuje veškeré směrnice Evropské unie, především pokud jde o rovnost odměňování. Ale komise v tomto ohledu má obrovské odpovědnosti. Evropská komise podle mého názoru dělá určité hierarchie toho, co je příliš důležité a nejvíce důležité pro Evropa, to, co je méně důležité. Například zadluženost zemí komise skutečně bez jakýchkoliv mezí, bez jakéhokoliv omezení, jakékoliv empatie pro řeky, řekla, vy nerespektujete konvergenční kritéria, tak vás potrestáme a potrestáme velice přísně. A všichni to ještě cítí. V současné době my víme, že ta to zadluženost je nesplatitelná, ovšem komise tvrdí, že když jsou to nehmotná pravidla, tak prostě na tom musíme trvat. A víte, ovšem komise takto nepřistupuje k zemím, které nerespektují ratifikaci istambulské úmluvy nebo rovnost odměňování nebo volného přístupu k různým zaměstnáním, například v mediální oblasti, startupy a tak dále. Je zde mnoho jiných oblastí diskriminace, o kterých všichni víme velice dobře a tam komise zavírá oči, protože tvrdí, že to není jejich priorita. To ale je špatně. Neexistuje nějaká eh, smlouva první kategorie, druhé kategorie, první zóny, druhé zóny, třetí zóny a tak dále to nejde pouze o nějakou ekonomickou konvergenci, ale je respektování menšin, respektování práv, rovný přístup, zaměstnanecká politika. Víte, od roku 2014, co jsem europoslancem, chci, abychom měli debatu o povinnosti rovného odměňování. Když se podíváte na čísla Eurostatu v roce 2018, v dnešní době v této Evropě máme ještě pořád rozdíl 17%. Ženy eh, vydělávají 17% méně než muži. A když se podíváme na důchody, tak to je dokonce 40% rozdíl. To je šílené. Hovoříme například o prodloužení otcovské dovolené a tak dále. To jsou další otázky. Čili o, ano, samozřejmě jsou zde určité pokrokové síly, ale zároveň konzervativní síly, kdo to zaplatí a tak dále ekonomicky, čili já myslím, že bychom měli přestat být pokrytečtí a říct si, chceme skutečně bojovat za práva, nebo to jenom všechno ocenit ekonomicky. Víte, toto prostě nemá žádnou e, skutečnou cenu, pokud tomu budeme dávat jenom tyto etikety. Prostě Evropa ztratí svou podstatu, když budeme všemu dávat pouze ekonomickou hodnotu a nic jiného v tom nebudeme vidět. Víte, musíme samozřejmě hovořit i o tématech, která jsou problematická, protože prostě jinak se na ničem nedohodneme. Diskriminace prostě bude nadále pokračovat v těch následujících letech, desetiletí, když se tomu nebudeme věnovat s velikým nasazením. A jedna věc, která by nás možná sjednotila, doufám, věřím, je ten skandál spojený se sexuální šikanou. A některé oběti mají pravdu. Například ano, v Evropském parlamentu um, dokonce lidé řekli, že měli tyto problémy a skutečně to nebylo ale mnoho lidí, kteří se k tomu odhodlali. My jsme v listopadu odhlasovali usnesení, které dneska ještě pořád není implementováno, protože jsou zde určité politické síly, především EPP, které, která o tom nechce vůbec ani slyšet, například externí audit. Oni tvrdí, že bychom to měli vyřešit interně. Víte, jak to vypadá. Ano, když nechceme, aby se na to někdo podíval, tak řekněme, my se na to podíváme za zavřenými dveřmi. Média by to ale měla vědět, Eh, já i můj asistent eh, jsme byli velice medializováni, protože jsme o tom hovořili, co se děje v Evropském parlamentu. Já, eh, my jsme netvrdili, že zde máme více sexuálního, sexuální šikany než jinde, ale že i zde prostě tomuto fenoménu čelíme, že prostě jsme takovým mikrosvětem a že prostě zde máme i tyto velké nedostatky. Naše odpovědnosti je říci, že i když k tomu došlo, tak prostě máme zde výbor, který bojuje proti šikaně a e, sexuálnímu obtěžování a jak to, že tito lidé se na ně neobrátili na tento výbor. No proč? Z jednoduchého důvodu, protože jsou tam tři europoslanci e, a, a e, jeden, zaměst, eh, jeden představuje zaměstnance a velice často mm, si to dovede představit, že by, nějak, že by nějaký kolega přišel a obvinil svého kolegu před jeho vlastními kolegy. A i druhý problém, i kdyby se odhodlal k něčemu takovému, ano, mohli bychom se od našich ataše nějak prostě uh, Ehm, distancovat, říci, že s tímto spolupracovníkem nebudeme již spolupracovat, protože v ně nemáme důvěru, no ale potom je to vlastně takové dvojí postižení. Ehm, tento člověk například by na následujících několik let mohl přijít o práci, čili měli bychom nějakým způsobem konsolidovat a chránit i pracovní smlouvy těchto lidí a zároveň se podívat na to, jak tento výbor boje proti sexuální obtěžování a harasmentu funguje, mm, protože samozřejmě je obtížné eh, říci před jiným poslancem, co se vám stalo mm, v důsledku mm, vztahu s jiným poslancem a tak dále. Možná spíš by to mělo být před psychologem nebo nějakým jiným odborníkem, kde jsme si jistí, že ta informace zůstane za zavřenými dveřmi. Samozřejmě ti tři kolegové, kteří tam pracují, tak jsou velice kvalitní, důstojní a tak dále, ale je to i takové to vnímání a pokud se oběti na tento výbor neobrací, to znamená, že si nejsou jisti tím, že to, co se tam řekne za zavřenými dveřmi, skutečně tak zůstane a že to bude opravdu důvěrná informace. Takže bychom se mohli podívat ještě jednou na složení tohoto výboru. A zároveň potřebujeme externí audit. Určitý externí pohled. Ne proto, aby nás nějak odsoudili či soudili, ale aby nám ten externí hlas řekl, toto se vám daří dobře, naopak toto se vám nedaří, toto jsou oblasti, ve kterých musíte ještě předat. No a poté bychom to mohli eh, dát do toho našeho usnesení. Proč jsme proti takovému externímu auditu? Já jsem odpověď zatím nezískal. A odpověď zní, udělejme si to sami. No ale to znamená, že prostě ty oběti nebudou dostatečně chráněny a já bych chtěla, aby se na to podíval externí, někdo externí, protože my zde zastupujeme naše občany, naše společnost, musíme být transparentní, nesmíme zde nic skrývat. Jakmile to uděláme, tak by to mohlo znamenat, že tady asi zřejmě něco skrýváme a já skutečně nechci, aby Evropský parlament mm, zde byl jako orgán, který má něco skrývat. Pokud jsou zde nějaké odpovědní, tak prostě musí být mm, potrestáni a v tom nesmí být žádných výjimek. Čili ano, musíme bojovat za toto usnesení a ne pouze jeden článek tohoto usnesení a bojovat proti jiným, protože se nám to nehodí. Demokraticky řečeno bych chtěl říci, že toto usnesení bylo odhlasováno velikou většinou Evropského parlamentu, pouze 10 hlasovalo proti, to je jejich odpovědnost, jejich rozhodnutí. Odpovědnost eh, služeb Evropského parlamentu je respektovat politický text, který byl takto schválen a není na kvestorech nebo administrativě, která by mohla roz, eh, rozhodnout o tom, že pouze některou část přímo a jinou ne. Pokud tomu tak bude, tak já rozhodně nebudu mlčet. Takže eh, tady se tedy ujistíme nebo neujistíme o tom, eh, že Eh, veřejný sektor odráží společnost jako takovou, ale ta eh, odpovědnost, s jakou eh, žádáme od úředníků, aby byli příkladem, tak toto je velmi důležitá věc. A každý se bude k tomu moci vyjádřit, ale budeme ještě pokračovat s našimi řečníky dávám slovo paní Inge Bell, star de fam eh, z Německa. Eh, pohovořte prosím o vaší organizaci. Eh, děkuji. Tady Vlastně mě tady vidíte ve dvou rolích. Za prvé jsem místo předsedkyní TAR de FAM, což je nejvýznamnější eh, německá ženská organizace, i když má eh, francouzský název. Eh, byli jsme založeni v 80. letech. Tuto organizaci založili německé ženy a byl to analogismus k francouzskému názvu Země mužů. Ale není to tedy francouzská organizace, jsme německou organizací. Jsme nejvýznamnější organizací eh, pro lidská práva, máme 2,5 tisíce členů a stejný počet podporovatelů a máme kolem 40 eh, skupin po celém Německu, ve městech, na vysokých školách, kde se ženy eh, setkávají, organizují kampaně pro zvyšování podvědomí, což je úlohou naší organizací. My jsme tedy nevládní organizace, která podporuje práva dívek a žen prostřednictvím eh, kampaní, eh, prostřednictvím eh, třeba i osobní podpory, médií a tak dále. A také podporujeme projekty v různých zemích a my se soustředíme na pět hlavních oblastí. To je tedy ženská obřízka, v Německu máme 58 eh, tisíc eh, žen, eh, kterých se dotýká FGM, tedy ehm, a nyní máme 13 tisíc dívek, které jsou ohroženy ženskou obřízkou, protože pochází ze zemí, kde se tato provádí, ale oni žijí v Německu Eh, potom jsou to ty eh, trestné činy eh, z důvodu cti, domácí násilí, potom donucené manželství, prostituce a obchod s ženami. Já vždy, když jsem v Bruselu nebo ve Štrasburku, tak vzpomínám, když jsem pracovala jako novinářka, potom ještě o tom pohovořím, já jsem se setkala s dívkou, s, s eh, bulharskou eh, dívkou, která byla donocena k prostituci eh, v Bruselu a ve Štrasburku a ona měla klienty, kteří byli poslanci Evropského parlamentu a ona ještě byla nezletila a ona mi řekla k tomu různé věci, ale neřekla mi mm, všechny podrobnosti, protože nechtěla ohrožit Eh, tu práci a ona začínala už sedm ráno pracovat. Eh, pro vás eh, je určitě zajímavé zjistit, jak to vypadá s prostitucí zde související s Evropským parlamentem. A můžu vás ujistit o tom, že tady je opravdu značná nucená prostituce. Dnes je mi 50, dnes mám narozeniny ne, ne, ne, není to dnes. Eh, čím si říci, že už mi je 50, tedy jsem ve druhé polovině svého eh, života a já jsem eh, pracovala pro ARD, pro německou televizi. Já jsem se narodila v Rumunsku, když mi byly čtyři roky, tak moje matka uprchla do Německu, kde jsem vyrostla, ale Balkán mě nikdy neopustil Eh, takže potom eh, eh, po pádu železné zdi, tak jsem se soustředila na Balkán a já jsem se zabývala Balkánem v televizi, tedy Rumunsko, hovořím rumunsky a byla jsem tedy, zaměřila jsem se tedy na politickou situaci v těchto zemích a bylo to v 90. letech a kolem roku 2000. A chtěla bych se vrátit do roku 2000, ale nechci hovořit úplně o těch starých příbězích, ale něco, co souvisí s dneškem. Bylo to v době války eh, v Kosovu. Eh, válka právě eh, skončila, i ty útoky a já jsem byla válečnou spravodajkou a byla jsem tam reportérkou eh, v Kosovu. Kdo se zabývá eh, válečným spravodajstvím, spravodajstvím z míst konfliktu? Nikdo z vás není zaměřen na válečné konflikty, tak tady vidím eh, dvě, dvě osoby, dvě ženy, žádný muž. Víte, že když jste reportérkou eh, z válečných konfliktů, tak eh, že to je oblast, eh, kde jsou převážně muži, tam velmi málo žen a já jsem byla jednou z těch mála, které byly v kosovské válce. A jsou tam věci, které mě dovedly až k mé dnešní práci kde hájím lidská práva a je to tedy obchod eh, s ženami a nucená prostituce pro vojáky. Eh, tisíce eh, vojáků OSN přijeli do Kosova a do Makedonie a byli součástí mírových sborů, měli zaručit stabilitu, měli zaručit lidská práva, demokracie a mír. A co tam dělali? Chodili za stovkami nezletilých dívek, které byly donuceny k prostituci. Byly to velmi mladé dívky, které byly z celé východní Evropy, Bělorusko, Rusko, Ukrajina, Bulharsko, Litva. A oni tam Eh, prostě ty eh, dívky byly dovezeny za účelem nocené prostituce a poskytovaly služby vojákům. A i němečtí vojáci byli jejich zákazníky. A já jsem viděla mé mužské kolegy, reportér, eh, ty reportéry, a oni o tom neinformovali. A já jsem se tenkrát setkala se 14-letou bulharkou, která byla jednou z obětí. Ona byla v jednom tom nevěstinci a Eh, musela tedy poskytovat sexuální služby těm vojákům z mírových sborů. Já jsem tomu nemohla věřit. Jak to, že to nikdo jiný nevidí? Za prvé. Za druhé, proč o tom nikdo neinformuje? A ta odpověď byla na snaně, protože se jedná o mužský svět, eh, o válku a protože pravděpodobně někteří z mých kolegů reportérů byli také klienty. A já eh, tedy jsem Mm, připravila zprávu, byla to tedy eh, neuvěřitelná zpráva, hovořilo se o němečtích vojácích, byl to skandál v médiích, eh, tenkrát v tom roce 2000. A co řeklo ministerstvo obrany, když bylo konfrontováno s tímto skandalem? Oni řekli ne, eh, němečtí vojáci nechodí do nevěstinců a nevyužívají služeb prostitutek a nevyužívají služeb nezletilých dívek. Ne, Eh, protože pro německého vojáka zbraň je dostačující a tak to není. A dostávám se do eh, dnešního dne. Já dnes eh, jako, už nepracuji jako novinář, jak jsem řekla. Já jsem pomalu opustila žurnalismus a začala jsem v humanitární pomoci. Takže ze začátku jsem měla mnoho kontaktů. Víte, že novináři mají kontakty na církev, na politiky, na zástupce společnosti, na podniky. a já jsem eh, vytvořila humanitární projekty pro dívky, které byly obětmi obchodu s lidmi a umožnila jim nalézt jinou práci a ty projekty fungují do posud. Já jsem tedy opustila novinařinu a začala jsem pracovat více v oblasti lidských práv. Ale nyní jsem na druhé straně, nyní pracuji v Tardefam Fam a poskytuji rozhovory a dnes v roce 2018 tam máme ten skandál Oxfamu, ten eh, vypuknul před několika měsíci, eh, jsou to, eh, a týká se to Oxfamu, ale i lékařů bez hranic, Mezinárodní červený kříž, UNICEF, takže mnoho těchto organizací má své sexuální skandály. Jsou to jejich zaměstnanci, kteří pořádají večírky s prostitutkami. Opět se jedná o obchod s nezletilými dívkami. Jsou v oblastech, kde jsou konflikty, válečné konflikty nebo katastrofy jako na Haiti. A je to eh, opravdu aktuální skandál. A tenkrát v tom roce 2000, kdy jsem byla reportérkou v Kosovu. To nebyli pouze ti vojáci OSN, kteří chodili za prostitutkami. Eh, tam se jednalo o skvétající biznis. E, Kosovo, Makedonie, e, Bulharsko, tam je prostituce nezákonná. E, tak mm, mělo by to být stíháno, ale nebylo. Nebyli to pouze vojáci OSN, ale byli to i členové nevládních organizací, kteří chodili za těmi nezletilými dívkami, které byly nuceny k prostituci. A tenkrát tam byl eh, tam bylo prostě to kolektivní mlčení, nikdo o tom nehovořil a já jsem jediná, která o tom uh, udělala reportáž. A potom OSN uh, eh, stanovili uh, tu politiku nulové tolerance. A, takže když jsou na těch mírových misích, tak by měl mít politiku nulové tolerance. A tam mají ty limitované takzvané seznamy, Eh, kde jsou eh, seznamy barů a nočních klubů, kam se nemá chodit. Ale někdy vojáci a zaměstnanci eh, si čtou ty seznamy jako atraktivní místa, žádoucí místa, kam chodit. A proč vám to říkám? Tenkrát před 18 lety o tom nikdo nehovořil. Bylo to otevřené tajemství. Všichni, kdo byli ve válečných oblastech, krizových oblastech, tak věděli, že eh, vojáci z mírových eh, misí a členové humanitárních organizací, tedy muži, eh, chodili za, že které byly nuceny k prostituci. Ale dnes, 18 let poté, už to není žádné tajemství, už je to věc zveřejněna, doba se změnila. A to je dobré, takže načal, nastal čas Eh, pro zveřejnění eh, sexuální obtěžování a žádný eh, ministr by si dnes dovolil říct, že žádný německý voják nechodí za prostitutkami. Už máme tady tyto mezinárodní skandály, potřebujeme tady tyto kampaně o zvyšování povědomí. A všechny tyto organizace mají etický kodex a zaměstnanci musí respektovat tento etický kodex. Ale samozřejmě, když jste daleko od domova, jste v krizové oblasti, jste bílý muž, máte peníze, máte moc, nikdo se, nikdo nevidí a e, nikdo to doma prostě by nepochopil, ale vy porušíte ta pravidla. A nastal ale čas, je to opravdu na vás. A protože jsem velmi hrdá, že tady e, mohu hovořit e, k bývalým kolegům, já opravdu e, mám moc ráda kouzlo té naší profese. Je to tak krásné povolání novinařina. Je to nyní na vás, jako na žen, je to na vás, na ženách, abyste se nedívali stranou. Abyste se dívali, abyste poslouchali, abyste kladli dotazy a abyste zakročili. Eh, poslouchejte eh, pozorně, upřímně se ptejte, eh, buďte blízko a zakročte, protože vy jste v médiích, máte tolik pozornosti, máte pos, vaše posluchače. A práva e, žen není nic samozřejmého, protože práva žen můžou být e, pošlapána. Máme tady ta pravicová e, extremistická hnutí, populismus a tady v těchto hnutích ženská práva nepřicházejí přirozeně. Prosím, Eh, bojujte proti těmto věcem, eh, dívejte se na prostituci, na domácí násilí, na lidská práva, rozdíly v odměňování, nerovnosti mezi pohlavími, protože to je ten eh, rozdíl, který vidíme v té moci, kterou mají ženy a mnohem méně moci, kterou mají ženy. Tak poslouchejte, ptejte se a zakročte. Děkuji. Wonderful. It's journalist. Výborně, já jsem taky tak trochu novinářka. Tohle téma už eh, mám v hlavě velice dlouho. Ten, ta transformace eh, summitu v Bruselu, a tím nemyslím vyjednávání o ekonomické krizi nebo něco podobného, ale o tom, co se děje v místní ekonomice. Já jsem si okamžitě vzpomněla na film o whistleblowerech, nevím, jestli kolik z vás ho vidělo. Bylo to přesně o tomto tématu. A chtěla bych zdůraznit, že dnešním tématem je empowerment, posílení, postavení. A v podstatě jedním z poselství této akce je, že tu sílu máte a otázka zní, co s ní uděláte. Je tu Jedna mladá žena, která využila tuto moc, vykonala toho už mnoho, má úžasnou minulost. Můžete se prosím s námi podělit o to? Ne, omlouvám se, mohu položit otázku ještě předtím. Otázky se budou pokládat potom, po posledním projevu. Ono se to týkalo tého, toho předchozího projevu. Poté, co promluví všichni panelisté, dáme prostor k otázkám. Samozřejmě. Děkuji, Sheryl. Já se pokusím s vámi podělit o svou nizozemskou zkušenost feministky, která se snaží využívat své mm, no- moci, ale mám ještě poznámku stranou. Tématem mého příspěvku jsou mocenské struktury. A uh, muži versus ženy, to je jenom jedna mocenská struktura. Uh, Můžeme samozřejmě pro sebe vybojovat prostor, může, nás hlas, může náš hlas být slyšet, ale pořád žijeme ve společnosti, která je ovládaná muži a musíme si to uvědomovat při každém kroku v životě. Já se tedy nejprve představím, jsem Hajar Ben Milut, je mi 20 let, jsem z Amsterdamu a jsem novinářka, sloupkařka už 12 let. Ano, byla jsem tak malá holčička, která eh, bouchala na všechny dveře, snažila se dostat dovnitř a nakonec jsem se uchytila v mainstreamových médiích, kde jsem mohla promlouvat i za další lidi, ale pořád to nestačilo, protože po 12 letech v mainstreamových médiích, v televizi, eh, novinách, eh, rozhlase, eh, jsem nenašla jediné místo, kde by se dala publikovat témata, o která jsem se zajímala já. Já jsem jenom jeden člověk, ale úplně stejně to měli všechny, co jsou na tom podobně jako já, mladé, inteligentní ženy, měli pocit, že vytvářejí obsah, který vlastně není určený pro ně. Takže já jsem si začala klást otázku, co vlastně vzniká pro nás. Není to Cosmopolitan, není to Esquire, není to CNN, takže co vlastně? Potom jsem si začala všímat, že mnoho lidí říká, to zní hodně feministicky, jako by to bylo nějaké prosté slovo, ale já jsem to brala spíš jako kompliment, tak jsem začala uvažovat, že možná bychom měli společně redefinovat slovo feminismus. My jsme to cítili, že něco se děje v roce 2011, 2012, že cítili jsme, že potřebujeme nový model feminismu a novou platformu pro eh, mladé ženy. Eh, po eh, deseti letech zkušenosti z médií a s svými prořízlými ústy jsem byla schopná se leco dozvědět o biznisu, o startupech, hovořit s investory a tak dále. A Trvalo mi nicméně přesto tři roky eh, založit tuto platformu. Eh, seděla jsem s mnoha, eh, s mnoha starými bílými muži v zasedačkách, kteří mi vysvětlovali, že moje myšlenky se nehodí pro dnešní mladou feministku. A já, mě už se pak přestalo chtít jim to vůbec vysvětlovat. A všímala jsem si všech těch žen, které začaly kolem mě říkat to tež. Říkala jsem si, proč to neskusit přímo s těmito ženami? Pokud všichni jsou, budou souhlasit s tím, že za to nedostaneme zaplaceno. Proti tomu jsem původně eh, byla poměrně odolná, ale říkala jsem si, že vytvoříme, vybojujeme si ten prostor v mainstreamových médiích, abychom konkurovali na stejné úrovni. A pokud zjistí, že máme velké obecenstvo, tak víte, jaký jsou ti eh, postarší eh, bílí muži, zkrátka půjdou po penězích. Zašla začala jsem tedy s touto platformou, eh, začala jsem s asi 15 novinářkami, teď je nás zhruba 100 nebo možná ještě více a před dvěma lety jsme měli 600 followerů za 24 hodin bez jakýchkoliv marketingových pokusů, takže to bylo pro nás hodně inspirativní hodně čtenářek už na něco podobného dlouho čekalo patrně. A zkrátka tak vznikla velká skupina inteligentních žen, které umí psát a které denodenně publikují. Protože dnešní feminismus se netýká jenom sexuálního obtěžování nebo e, něčeho, co se děje v jiných zemích. Jde v něm o mocenskou strukturu, která existuje na celém světě a která definuje každou oblast v naší společnosti. Je to tedy problém velice komplikovaný a zároveň to znamená, že spoustu věcí jsme dostatečně ještě neproskoumali. Ta debata o složitém problému probíhala uh, velice zjednodušeně. Říkali jsme si tedy, že musíme publikovat každý den a uh, promlouvat eh, chytlavě a zajímavě, aby se toho mainstreamová média chytla. A stalo se to, že po prvním roce eh, jsme měli zhruba 20 eh, členek, které z Vilejne, které se dostaly do mainstreamových médií, protože velká mainstreamová média pochopila, že s tímto tématem musí něco dělat. Takže to bylo skvělé. Stali jsme se také největší feministickou platformou v Beneluxu, jak co do dosahu, tak co do výstupů. Ale zároveň jsme za ty dva roky nedostávali peníze. Pracovali jsme sedm dní v týdnu velice tvrdě, organizovali jsme se a podařilo se nám vlastně zvýšit standard mainstreamových médií, které jsou za to placené, financované. A je občas frustrující, když se ukáže, že naše témata si berou mainstreamová média, která nemusí investovat do kvality, nemusí rozvíjet feministický diskurs, může si zkrátka, můžou si přivlastnit cokoliv chtějí, vydělat na tom a potom dál pokračovat svým starým způsobem. Pro mě v Nizozemí, já jsem sloupkařka, takže já pozoji, eh, kteří lidé píší do novin a vyslovují tam své názory. Jenom asi 15-16% jsou ženy a to jsou většinou běložky a starší ženy. Když si vezmu mladé ženy jiné než bílé barvy pleti, tak to není skoro nikdo. A jaká je tedy situace dnes? Já jsem dnes před chvílí eh, byla dojatá, když tady hovořili studentky, já jsem si říkala, tolik se toho stalo za dva roky. Protože ano, před dvěma lety existovaly feministky, ale ten rozdíl je obrovský. Po roce 2017, po Trumpovi, po MeToo, eh, po, té, eh, po, po časopisu Time, teď eh, my ženy se konečně vzájemně vidíme. A je jasné, že můžeme společně rozhodovat o tom, co je v pořádku a co ne, místo abychom si to nechali schválit od těch, kdo jsou u moci. Jak říkal pan Eduard Martán, stále ještě eh, lidé, kteří jsou u moci, eh, přisuzují priority jednotlivým problémům, které jsou důležité a které ne, a většinou na základě ekonomické ceny. To znamená, že na, tato mocenská struktura, která je stará, bílá a mužská, nemůže náš feminismus validovat. Musíme si to udělat my sami a abych použila slavný citát, feminismus musí být průřezový, nebo to budou jenom keci. To znamená, že můžeme bojovat proti genderové nerovnosti jenom pokud zároveň budeme bojovat proti rasismu a proti ageismu. Protože proč jsou vyhazovány z mocenských pozic starší ženy. Protože byly by z nich skvělé vůdkyně. Největší problém pro Vilajne, poté co jsme publikovali asi 150 článků, tehdy tady jsou, to souvisí se třemi hlavními problémy. Za prvé, všechno souvisí s našimi těly. E, to je to kultura sexuálního násilí a toxické maskulinity. Eh, ale také eh, to souvisí s tím, že naše lékařská komunita se orientuje téměř výhradně na muže eh, všechny, všechna léčiva, všechny symptomy, všechno se zkoumá na mužích. Takže my vlastně jsme v podřízeném postavení z lékařského hlediska, dostáváme léčbu z druhé ruky. Druhý problém, o kterém píšeme, je ekonomická nerovnost. Eh, a pod tím se skrývá celá řada témat. Nestačí říkat, jako jsme to dlouho dělali my, že ženy musí pracovat, věřit v sebe, ženy jsou silné a když budou silné, všechno zvládnou a tak dále. To ale není eh, jednotlivý proces. Není to proces, kdy jedna žena by se snažila o to, aby muži v zasedacích sálech ji brali vážně. To je proces, ve kterém si celý svět eh, musí uvědomit, nebo musí spatřit kvalitu někde, kde dříve spatřována nebyla, protože ten svět ji vnímá eh, mužskými, maskulinními měřítky. Eh, v tomto eh, probíhá mnoho výzkumu a my musíme ten výzkum brát vážně. Jaké socialistické, pardon, sociologické faktory tady působí? Uh, a jakým způsobem se postarat o ekonomickou rovnost. Dnes tedy ženy musí pracovat velice tvrdě a zároveň se starat o domácnost. Čím se dostáváme ke třetímu tématu, které je pro Vilejné neustále důležité a právě tak pro průřezový feminismus na celém světě. A to je to, že teď začínáme chápat jaké jsou podmínky. Existuje mnoho velice jemných diskuzí v sociologii, psychologii ohledně vnímání a s tím souvisí velice konkrétní a hmatatelné problémy. Ve Vilejne považujeme za důležité kombinovat oba přístupy pojmenovat problém, ukázat na něj, říci, kdo tím problémem trpí, říct, jaké by měly být další e, konkrétní kroky, ale zároveň ukázat na celou tu mocenskou strukturu, která se zatím skrývá a která souvisí s genderem i s rasou a s naší neoliberální společností samozřejmě. A konečně bych se chtěla zmínit o tom, jak je třeba redefinovat žurnalistiku a aktivismus a jak tyto musí spolupracovat. Novináři se rádi považují za objektivní. Ale jestliže je tam spousta starých bílých mužů, tak samozřejmě nemají objektivní pohled na svět. Musíme si uvědomit, že skutečná objektivita neexistuje. Už jenom prostý fakt výběru tématu je subjektivním výběrem. A e, chceme-li, aby noviny a média byly objektivnější, pak jediný způsob je zvýšit diverzitu a inkluzivitu. A také být upřímnější ke čtenářům. Přiznávat, že nejsme úplně objektivní, že jsme možná zvolili určitý úhel pohledu, učinili určité vlastní rozhodnutí. A podle mě e, můžou novináři toho hodně získat od aktivistů, protože aktivisté jsou experti na organizování, efektivní organizování a na rychlé dosahování změn. A zároveň si myslím, že aktivisté mohou hrát eh, důležitější roli, mohou být otevřenější v hovorech s novináři, protože že vás nějakým způsobem zaškatulkují, tak přesto můžete významně přispět do debaty a utvořit její podobu. Tak to je všechno, co jsem chtěla říci. Děkuji vám. Well, you said a lot. Řekla jste toho velice hodně. Já si myslím, že s tím všichni naprosto souhlasíme. Já bych k tomu ještě přihodila pár postřehů. Ženy určitě jsou eh, skvělé vůdkyně a patrně proto nemají vůdcovské pozice, protože to je trošku eh, zastrašující. Takže poho- hovořme také o faktoru strachu, o tom, proč se muži bojí žen ve vedoucích pozicích protože jsme militantní a klademe nepříjemné otázky, jako například proč. Opravdu to musíme dělat takhle? Tak Vy jste načala velice mnoho témat a já si myslím, že eh, tak trošku kombinujete naše dnešní témata v naší organizaci. No, už, už, to, už to zaznělo ta, ty dovednosti STEM, věda, technologie, inženýrství a matematika, ale dnes se v USA hovoří o STEAM, ještě s písmenem A jako arts, eh, umění, a eh, hovoří se o tom, jak kreativní sektor eh, se může kombinovat s těmito dovednostmi STEM a jak k tomu přilákávat mladé lidi, kteří budou utvářet naši budoucí ekonomiku. A já bych tam dala ještě předtím E jako entrepreneurship a je to potom i STEAM, tedy eh, váženost uznání pro ženy a dívky. A eh, já bych vám chtěla pogratulovat, protože vy jste úžasným příkladem zkombinování technologie, kreativity, jasného poselství a vize. Združujete velice těžká témata a zároveň jste skvělým příkladem, skvělým vzorem pro účastníky v tomto sále. Takže k tomu vám moc krát blahopřeji. Tak já si otřu slzu z oka. Teď vím, že máte mnoho otázek, takže prosím, ptejte se. Tamhle vzadu. Ještě je tu ta paní, co se chtěla zeptat? Dobře. Uh, my name is Lilia Ilieva, I'm from Bulgaria jsem Lili Ilieva, já jsem z Bulharska, z magazínu Eva a A já jsem právě kontrolovala, jestli je v Bulharsku legální prostituce. A prostituce není v Bulharsku legální. Je důležité, aby to zaznělo. Protože vy jste právě říkala opak. A já si myslím, že je důležité, aby to tu zaznělo. I could not understand it. Já se moc omlouvám, já nevím, jestli jsem to pochopila, že, že pros, byste řekla, že prostituce je legálně v Bulharsku, ale ona není. Ne, ne, ne, ne, ona není. Ne, tak to asi bylo nějaké nedorozumění. Prostituce není, není zákona, Ani v Rumunsku, ani v Kosovu, ani v Makedonii, ne, není, není legální. Není zákona. dobře, ještě vaše sousedka má otázku. Já jsem chtěla spíš takovou poznámku k istambulské úmluvě. Ale inspirovalo mě to, o čem se se zmínila, to znásilňování ve válce. To nebyl problém pouze v Kosovu, ale i v Chorvatsku. Já pocházím z Chorvatska a pracuji pro nacionál politický magazín. A trvalo asi 20 let eh, znásilněným ženám v této jugoslávské válce vůbec začít o tom hovořit. A díky knize, ve které byly publikovány jejich příběhy, já jsem pracovala pro socialistického, socialisticko-demokratického prezidenta Chorvatska v té době. A oni získali status občanských civilních obětí války. I. Wensler navštívil Bukovár, většin, Bukovár většina žen tam byla právě znásilněna těchto žen a nyní existuje legislativa, kde na základě které Chorvatská, Chorvatská republika musí platit eh, za jejich léčení, psychologickou pomoc a získávají i měsíční částky jako podporu. Feministky. Zítra je Mezinárodní Den eh, žen v Chorvatsku, to budeme slavit eh, v různých městech, snažíme se tlačit tím i na naši vládu, aby ratifikovali Istanbulskou úmluvu a i když premiér má dostatek pravomocí k tomu, aby to prosadil v parlamentu, tak váha, protože koaliční a opoziční partneři na to tlačí a ne radikální pravice jeho strany. A to je zajímavé, protože jeho strana je součástí EPP ne, v Evropském parlamentu a když vím, že EPP hlasovala pro ratifikaci tohoto usnesení Istanbulské úmluvy v září loňského roku, většina jejich členů to neudělala. Čili ta situace je podobná jako v Polsku katolická církev u nás v Chorvatsku rovněž sjednotila právě lidi, kteří jim naslouchají v parlamentu, aby nehlasovali pro tento zákon, mají obrovský vliv i na vzdělávací systém. 96% našich dětí, přestože to není povinné, navštěvuje náboženskou výchovu. Chodí na tyto hodiny náboženství. A tam říkají, že ženy by měly respektovat eh, svou tradiční roli matky, být v domácnosti a tak dále. A zároveň tam varují ohledně istambulské úmluvy. Tvrdí, že to je genderový problém, sex a pohlaví, to je něco, co eh, čeho se obávají, tvrdí, že by to mohlo být využito pro bůhví jaké akce. Víte, já nechci hovořit pouze o sexuálním zneužívání, ale i o násilí, domácím násilí. U nás naše legislativa je v pořádku v tomto ohledu. Máme dostatek nástrojů pro justici, pokud by chtěla implementovat zákony. Ovšem asi 300 žen bylo zavražděno jejich partnery v posledních deseti letech. 19 v loňském roce přišlo o život, čili domácí násilí narůstá, velké skandály na lokální úrovni, vysoce postavení politikové, dokonce i člen vedení EPP, kterého obvinila jeho manželka, kterou týral několik let, dokonce se obrátila i na premiéra. Já se strašně omlouvám, co jsem chtěla říci, je, že ho konečně udala, a když měl dojít na obvinění, tak se rozhodla stáhnout toto obvinění, protože na ní přitlačila rodina, děti a politická strana manžela. Děkuji. Já určitě na to budete chtít reagovat. Jestli dovolíte, ráda bych reagovala protože my jsme měli, eh, já jsem byla ministriní pro rovné postavení v naší vládě, kdy jsme připravili všechny dokumenty i pro ratifikaci Istanbulské úmluvy. Polsko to ratifikovalo před více než dvěma lety jako jedna z prvních zemí Evropské unie, ale u nás probíhala podobná rozprava jako u vás v Chorvatsku. Ano, skutečně, Katolická církev byla oficiálně proti této úmluvě, protože se tam právě hovoří o genderové záležitosti a došlo k takové nesmírně kuriózní rozpravě ohledně genderu. A tato rozprava probíhá ve velké části Evropy eh, v této, i v této etapě, to znamená takové nepochopení té genderové záležitosti a vůbec falešné výklady tohoto pojmu znamená i zablokování této úmluvy v mnoha zemích, například v Bulharsku. Ráda bych řekla, že i když veliká část politiků byla nastavena trošku skepticky ohledně ratifikace této úmluvy, Provedli jsme mnoho společenských konzultací v každém vévodství, v každé oblasti Polska probíhaly místní rozpravy, včetně se, se zástupci nevládních organizací a občanské společnosti a po mnoha těchto rozprávách, několika hodinových rozprávách, kde byly přítomní politikové celou dobu jsme změnili toto postavení a změnili jsme ty klíčové předpisy, které byly zásadní, aby vůbec došlo k ratifikaci úmluvy a poté jsme ratifikovali úmluvu. Netvrdím, že to bylo bez rozpráv, bez debaty, ale šlo to. Čili tam, kde ta rozprava o genderové záležitosti probíhá, je potřeba vést hlubokou, dlouhou rozpravu o těch podstatných věcech. A pokud jde o EPP, já se zastupuji křesťanské demokraty v Evropském parlamentu a chtěla jsem vás ujistit, dámy a pánové, že EPP skutečně velice angažovaně vystupuje v politice bojující proti násilí. To byly právě naše zpravodajové, kteří se zasadili o přistoupení EU k istambulské úmluvě. A skutečně bych ráda, aby abychom byli efektivní v těchto politikách a abychom se neatakovali z politického líska. To je nepotřebné. Pan Dominik Martén hovořil o evropských procedurách a postupech, Elizabeth Morin Chartier je právě zodpovědnou za otázky mobbingu v EP a ona navrhla, aby jsme zde měli etický kodex, který zatím není k dispozici, a ohlášení ehm, těchto přestupků zatím není dostačující, protože prostě potřebujeme takovou dostatečnou síť důvěry lidí, kterým bychom spíše s kterými bychom se mohli, si mohli popovídat a ne nějak oficiálně někoho udávat a tak dále. Prostě je důležité, že bez ohledu na to, jakou politickou stranu se zastupujeme, všem nám to leží na srdci a všichni chceme bojovat proti násilí páchaném na ženách. Chceme vyřešit tento problém, to je jasné. Děkuji. Jedna z klíčových záležitostí ohledně istambulské úmluvy se týká i určitého rizika, či hrozby násilí. A tím se dostáváme k takovému virtuálnímu světu, kyberprostředí, nenávistné projevy, psychologické násilí. Vracíme se k této otázce. Já věřím, že tato strana našeho panelu by možná ráda vystoupila i k tomuto tématu. Samozřejmě, že zde nejsme, abychom zde jeden proti druhému bojovali, ale říct si pravdu, to je přece důležité. Je zde rozdíl mezi pravici a levici, to je jasné. Ano, EPP, veliká část EPP, to je pravda, tvrdí to, co jste řekla a bojuje za tyto věci, ale jiná část EPP prostě ne. A máte pravdu, aby jsme o tom hovořili. Například i u istambulské mm, úmluvy, je to tak, můžete si to ověřit jako novináři. Například vždycky tam je ta červená linie u potratu. Prostě jakmile tam je potrat, tak prostě nebudou hlasovat za usnesení. To je EPP, to není jeden, dva lidé, to je pozice EPP. Dobře, takže i kdy ta rozprava proběhla, tak zřejmě jste nebyli ve většině. A pokud je o sexuální obtěžování, Paní Chartier skutečně, ona je kvestorka a implementovala nebo prosadila je jedna z těch, která eh, zodpovídá za výbor proti sexuálnímu obtěžování a ona je teda francouzská ona v podstatě je proti tomu externímu auditu. Není to určitě její soukromý postoj, o tom jsem téměř si jistý, ale je to postoj EPP, která tvrdí, přece nepotřebujeme generální tajemník Evropského parlamentu, například pan Vele, je rovněž z EPP a ten tvrdě prostě nebude zde žádný evropský, eh, externí audit v Evropském parlamentu. To je v podstatě, já nechci zde nějak politicky bojovat, ale chci prostě nastolit skutečná témata a říct, jaká je pravda. Já, jestli dovolíte, bych rovněž ráda k tomu něco ještě dodala. Myslím si, že to je stejný problém. Já jsem začala své vystoupení a chtěla jsem hovořit eh, o těch eh, mocenských strukturách. Samozřejmě, že můžeme organizovat nějakou kritickou masu mimo stávající mocenské struktury, můžeme být hlasití, můžeme na ně tlačit, politicky něco prosazovat, ale pokud budeme menšinou někde vně těchto mocenských struktur, tak to stejně nebude fungovat. Viděla jsem to tolikrát, když žena skutečně dělá vše pro to, aby zvítězila v nějaké bitvě, vyhraje, ale v podstatě stejně prohraje, protože vyhraje sice jako jednotlivec, celý ten tlak proti ten tlak okolí je tak obrovský, že vlastně prohraje. Mně to je skutečně líto, to, co jsem si vyslechla od vás o té ženě toho politika. A možná bych to trošku přetavila jinak, protože u nás v naší organizaci Vilen a my jiné organizace mají podobné problémy, aby ženy šly do novin, aby hovořily z politiky. Ano, to všechno můžeme dělat, ale jak jakmile přestaneme investovat svůj čas a peníze a snažit se vyřešit problém, který není náš vlastní, tak můžeme přicházet s různými sice řešeními, ale ty mocenské struktury nám musí dát prostor. Tyto naše organizace přímo v terénu jsou velice důležité, protože je zde obrovská propast mezi médií, lidmi, politiky a právě takové taková hnutí ze zdola, například hashtag aktivism, to je další eh, hnutí, které hraje důležitou roli v eh, oblasti aktivistických ehm, postupů. My vám můžeme předložit různá řešení, my můžeme všechno toto udělat, ale mocenské struktury <clears throat> nám musí dát prostor, aby tyto hlasy a iniciativy byly financovány. Víte, já nechci nějak, aby té byla nějaká válka vedena, ale tento člověk, o kterém se hovořila, zůstal, zůstal skutečně na svém eh, místě několik měsíců, než konečně teda došlo k oficiálnímu obvinění. Ano. Samozřejmě právě proto musíme být solidární jako celé pohlaví. To je zajímavé. Já jsem se minulý týden dověděla na Světovém ekonomickém fóru, že skupiny žen jsou mnohem různorodější než skupiny mužů. A to v podstatě vidíme ve vašem oboru, vidíme to i v politice, i z různých jiných politických eh, spekter. My jsme schopni se nějak spojit a říci si, co můžeme udělat ohledně naší genderové agendy. Aspoň se o to snažíme. Samozřejmě, že mnoho uh, mocných žen je proti tomu, ale to jsou spíše výjimky. A jsou zde ale i muže, který nám pomáhají dosáhnout této rovnosti, jak se o tom zmínil pan Martin. Jde o něco, čeho potom těší celá společnost, rovnost na všech polích. Ještě jedna otázka, protože za chviličku budeme mít dalšího řečníka za 6 minut, eh, takže bych velice ráda, abychom měli možnost si vyslechnout i poselství této poslední panelistky a proto se ptám, kdo by chtěl ještě položit otázku panelistům, nebo už se dostaneme k tomu dalšímu bodu na našem programu. Jestli ještě nějaká otázka, prosím, prosím. Děkuji, děkuji za slovo. Jestli dovolíte, já bych ráda řekla že pokud se hovoříme o rovnosti mužů a žen, tak bychom měli především hovořit o lidské důstojnosti. Myslím si, že lidská práva prostě nejsou ani pravicová, ani levicová a je mi skutečně nesmírně líto, že se zde hovoří neustále o tom boji pravice, levice. Přece máme své vlastní svědomí a proto se domnívám, že bychom měli respektovat to, co je naším společným cílem a to je ochrana důstojnosti, lidské důstojnosti a ochrana žen. Proto jsem zde, proto jsem přítomná našemu semináři a proto bych ještě jednou velice ráda poděkovala skutečně všem našim organizátorům. Nešlo o otázku, šlo o komentář. Děkujeme, děkujeme. Skutečně, to je přesně mise Evropské unie. A myslím si, že vidíme to odhodlání žen do budoucna, pokud je o tento obrovský experiment. Takže vám všem ještě jednou děkuji za účast a děkuji všem skvělým panelistům. Prosím o potlesk. Thank you, thank you, thank you.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 ladies and ladies and gentlemen. Tak dámy a pánové. May I please ask you to take your seat? Prosím vás, abyste se posadili. Určitě se mnou všichni souhlasíte, že teď máme obrovskou příležitost v poslední části našeho velice zajímavého semináře. Jak se vám to zatím líbily? Naplnilo to zatím vaše očekávání? Já doufám, že ano. Možná, že jsme otevřeli více pandořiných skříněk, než jsme jich uzavřeli, ale to je konec konců vaše práce. A vy jste úžasným příkladem někoho, kdo dělá svou práci solidarita, podpora. Myslím si, že je těžké být každý den v první linii. Na úvod bych tedy chtěla říct, že jsme všichni s vámi. Především. Určitě to sama poznáte. Dámy a pánové, představí se sama, ale tohle je Asia Argento. Thank you. Thank you. I... Děkuji vám. Já jsem eh, napsala příběh, který není pro eh, malověrné, bylo to pro mě těžké ho psát a eh, je, omlouvám se, jestli, vám to, jestli se vám to bude těžko poslouchat, ale je to nutné. Já se tedy jmenuji Asia Argento, jsem režisérka, herečka, umělkyně a aktivistka. Jsem dcera a matka a přežila jsem sexuální napadení. A dnes jsem sem přišla, abych promluvila ze svého srdce o své zkušenosti, o jejím dopadu a o jejich důsledcích a o hnutí mýtu, které se rozšířilo na sociálních médiích a které se stalo neuvěřitelnou silou, e, která umožňuje ženám všude promluvit a povědět pravdu, která je potom e, slyšena a které se věří. E, po, pomohlo to i mně a to tak, jak si to jen lze představit. Začala jsem pracovat ve, u filmu už jako dítě, hrála jsem od svých devíti let, vždycky jsem milovala kino. Je to um, můj život, moje krev, moje vášeň, ale zároveň jsem si uvědomovala už od útlého věku, že filmový průmysl je organizován v přísné hierarchii. Je tam struktura moci, která má podobu pyramidy. Nahoře jsou producenti, potom režiséři, potom herci, a úplně dole ženy jakožto žerečka a jakožto žena ve filmovém průmyslu, ještě předtím, než jsem vstoupila, na, na, na, ještě než vstoupíte na plac, už jste v podřízené pozici vůči všem ostatním mužům, producentům, režisérům i ostatním hercům, dokonce i agentům a publicistům. Ti všichni na vás určitým způsobem vyvíjejí tlak. Tlačí na vás, abyste se chovala určitým způsobem, oblékala se určitým způsobem, přijímala určité role a už jako dítě jsem chápala, že nemám eh, na eh, filmovém place žádnou moc. Mým úkolem je dělat, co se mi říká. Nemohla jsem se na oko, neměla jsem se na koho obrátit, neměla jsem s kým mluvit, neměla jsem se komu svěřit. A eh, tento způsob, tato podřízená pozice ovlivnila mou osobnost a přenesla se i do mého reálného života. Když mi bylo ublíženo, ať už fyzicky nebo psychicky, nikdy se mi ani nesnilo, že bych se mohla někomu svěřit nebo že by mi někdo věřil. Nemělo vůbec cenu se ozývat. E, já jsem e, dospěla u filmu z dítěte jsem se proměnila v teenagerku a potom v ženu. Vždycky jako dítě jsem byla stydlivá a nesmělá, ale musela jsem být i tvrdá, nebo ráda jsem si to o sobě říkala a vůči svému tělu jsem měla vždy nepříjemné pocity. Když jsem tedy byla teenager, tak eh, pro mě bylo těžké se smířit s tím, že jsem sexuální objekt. Nepřipadalo mi to přirozené ani správné. Ale ty role, které mi byly nabízeny, eh, byly čím dál eh, sexuálnější. Často jsem musela být naplátně nahá. Hrála jsem často zlé dívky, kokety, prostitutky. Byla jsem postupně sexualizována trestána, aniž bych si to sama uvědomovala. Eh, mohla jsem říci ne, měla jsem na výběr, Věděla jsem, že nemám žádnou moc. Jestli jsem chtěla dál pracovat v tomto průmyslu, musela jsem přijímat role, které mi byly vybrány. Musela jsem se směřovat s tím, že ženy eh, mají na výběr u filmu ze dvou rolí. Buď matku, anebo kurvu. V podstatě to není vůbec žádný výběr. A tyto role, které jsem hrála, se přelily i do mého reálného života mimo plátno. Když jsem byla mladou ženou v Itálii, kdykoliv jsem se objevila na focení, které propagovalo eh, film, kde jsem hrála vždycky, eh, tam byly pouze eh, nějaké sexy oblečky a spodní prádlo, rozhodně ne ty roby, o kterých, o kterých jsem snila jako teenager. Takže jsem byla pouze a jedině sexuálním objektem, nikoli matkou, ale tou kurvou. Právě takovou roli jsem musela hrát. A všechny ostatní aspekty ženskosti šly stranou. Když mi bylo 20, Eh, účastnila jsem se konkurzu eh, na film Be Monkey. Byl to byl můj první anglickojazyčný film a jeho režisér byl předtím nominován na mnoho Oscarů. Když jsem eh, tu roli získala, vím, že mě navštívil tatínek a říkal, asi jo, vyhraješ určitě Oscara. Byl na mě velice hrdý, já jsem byla taky hrdá, ale vůbec jsem netušila, že mi bude, že, že tím přijdu úplně o všechno. V roce 1997 jsem byla na festivalu v Cannes na obědě. Tam, eh, jsem, tam mi tam se měla být představena Miramaxu jako nová mezinárodní hvězda. A v roce 2000, tedy když mi bylo 21, znásilnil mě Harvey Weinstein. Tvrdil, že jsem s tím souhlasila, že to bylo konsenzuální. Jeho právník tvrdil, že Weinsteinovi není co vyčítat, protože on si nevymyslel tu castingovou pohovku. A také, a to přímo cituji, jestliže žena má sex, aby to pomohlo její hollywoodské kariéře, tak to není znásilnění. To je obraná to je strategie obhajoby. Já ale mohu říci, že na tom, co se mi stalo, nebylo vůbec nic konsenzuálního. E, byla jsem zmanipulována k tomu, abych šla na hotelový pokoj jedním z jeho poskoků. E, bylo mi řečeno, že jdu na párty, ale ukázalo se, že je to párty pro dva pro mě a pro agresora. A jakmile jsem vstoupila do toho pokoje, tak eh, byly zničeny a pošlapány všechny mé herecké ambice. Eh, myslela jsem si, že jsem moudrá, myslela jsem si, že jsem drsná, nicméně byly to bláhové naděje. Byla jsem v tom smyslu vlastně jehňátko. V 21 letech jsem si myslela, že jsem už toho hodně dokázala na svůj věk a že eh, znám svět, ale byla jsem jenom hloupé děcko, byla jsem jehně, které šlo na porážku. Přijala jsem to jako svou roli, jakožto součást své práce a to jsem brala jako svět, ve kterém žiju jako svět, ve kterém já i další ženy, ženy, které jsem obdivovala a ke kterým jsem celý život vzhlížela, tyto ženy byly zcela bezmocné a byly vydány na pospas rozmarům a krutostem mužů. Když eh, vzpomínám na tu noc, kdybych, tak si říkám, že kdybych to mohla nějak odčinit, nevstoupit znovu do toho pokoje, tak bych to udělala. To, co se stalo tam a to, co se stalo potom, mi navždy změnilo život. Byla jsem poskvrněna, přišla jsem o životní iluze a přišla jsem jsem o iluze o lidech. Od té noci neustále se potýkám s posttraumatickým syndromem, s depresemi a e, vědomně i nevědomně cítím potřebu se neustále trestat, přestože vím, že si tím ubližuju jenom dál e, po celý svůj dospělý život chodím na terapii. Toto trauma ve mně zanechalo ránu, která se nehojí, ať se snaží jakkoliv. Nemůžu o tom znásilnění hovořit ani se svými milovanými, ani se svými terapeuty. Hodně jsem z toho vytěsnila z paměti, to je má obrana. Bylo, byl to jediný způsob, jak nezešívat. Předstírat, že se to nestalo, zamést to pod koberec a místo toho, aby to tam zůstalo zapomenuto, a tak se to, no, tak to naopak bobtnalo, rostlo to, e, stalo se z toho veliké, veliké tabu, tabu v pokoji každého. Myslím si, že e, tato vzpomínka už mě nepřestane takto strašit, e, vrhla stín na celý můj další život, na práci, na vztahy, na lásku, na sex. Přestala jsem věřit světu. Uzavřela jsem se do svého vlastního osamělého obraného kokonu. Připadala jsem si ještě drsnější, ale byla to jenom lež. Lhala jsem sama sobě, abych nemusela uvěřit, že jsem oběť. Nechtěla jsem se cítit jako oběť. To je to nejhorší, co existuje. Ale trvalo mi mnoho let, než jsem se smířila s tím, že jsem oběť. Trvalo mi mnoho let, než jsem byla schopná někomu detailně povědět, co se mi stalo povědět někomu o tom znásilnění. A když se to stalo, e, tak to bylo díky mýtu. Bylo to ještě předtím, než mýtu vůbec začalo. Před čtyřmi roky. 17 let po e, té noci v Kán. Bylo mi 38, už jsem nebyla dítě, měla jsem dvě vlastní děti a mluvila jsem s kamarádkou a ta se se mnou podělila o svůj vlastní příběh. Ten se tak podobal tomu mému, že jsem tomu skoro nemohla uvěřit. Identifikovala jsem se tak dokonale s její zkušeností, že jsem poprvé získala pocit, že si mohu ulevit a že se, s ní, že se jí mohu svěřit s tímto svým hluboce osobním soukromým traumatem. Řekla jsem jí všechno do posledního detailu a ona poslouchala a chápala. A obě jsme plakali. A loni v září mě z ničeho nic eh, kontaktoval novinář z magazínu New Yorker. Nikdy jsem se s ním nepotkala, neznala jsem ho. A dělal na eh, reportáži o eh, mém agresorovi. A slyšel zvěsti o tom, co se mi stalo. Nějakým způsobem odhalil mé nejtemnější a nejhlubší tajemství, o kterém nevěděli ani mý nejbližší, rodina a přátelé. A až tehdy jsem si uvědomila, že tak dlouho, tolik let jsem držela svou pravdu jako tajemství, ale přitom spousta lidí už věděla, co se mi stalo, nejenom Weinstein, ale i všichni jeho poskoci. A to bylo odhalení, které mě naprosto šokovalo a vyděsilo. Uvědomila jsem si, že to ututlali, že o tom mlčeli, ale že to bylo veřejné tajemství. Že si o tom povídali celou dobu, dokud se to nedostalo až k uchům tohoto novináře. Když jsem se rozhodla promluvit proti svému agresorovi, pojmenovat ho, pojmenovat sebe a říct to na záznam do New Yorku, bylo to proto, že mi tak radilo mé svědomí. Bojovala jsem s tím. Hodně jsem s tím bojovala, myslela jsem na svou rodinu, na to, jaký to postihne, jestli pravda vyjde najevo. Postavit se tomuto zlu bylo to nejtěžší, co jsem kdy v životě udělala. Ale také postavit se té hanbě a vině, kterou jsem celé ty roky cítila. Věděla jsem, že se musím vyznat ze všeho, včetně svých nedostatků a chyb, protože to byl jediný způsob, jak povzbudit další ženy, ujistit je, že je v pořádku, když i oni promluví. Neustále máme strach, že se nám nebude věřit, že budeme kritizováni a cenzurováni jenom proto, že se ozveme. I já jsem se takto bála. V Itálii jsou ženy v televizi a v médiích pouze sexuální objekty a pramálo víc. I já jsem jim byla po většinu svého života. Jsou očerňovány za to, že hovoří o svých názorech a že proklamují svou nezávislost, jako já. Itálie je země sexistická až do morku kostí. Tam je mizogyn, mizogynie pravidlem a vražda ženy je každodenním faktem. V Itálii, když muž zabi, v Itálii zabije muž ženu každé tři dny a čtvrtina ženské populace někdy zažila nějakou formu sexuálního násilí během svého života až do roku 1991 eh, mohly italské úřady upustit od stíhání za znásilnění, jestliže se žena rozhodla provdat za svého násilníka. Eh, tomu se říkalo reparatorní manželství, této strašlivé praktice. Zároveň eh, manžel mohl zabít svou ženu, pokud měl pocit, že jeho manželka spáchala nevěru a dostala jenom malý trest až do nedávna znásilnění nebylo vůbec ani zločinem na osobě, ale pouze zločinem na veřejné morálce. Jenom to si představte. A potom, co se změnil zákon, tak promlčecí lhůta pro znásilnění byla 6 měsíců. A potom už nebyla žádná možnost dobrat se spravedlnosti. A tak je tomu v Itálii dodnes. Je to skoro jako kdyby zákon chtěl bránit ohlašování a stíhání znásilnění. Jako by chtěl předstírat, že k němu nedochází. Je to zákon, který psali muži pro muže. Je to zákon, který má chránit násilníky. Já jsem byla znásilněná v roce 97. Trvalo mi přes 20 let zpracovat, co se mi stalo. Sebrat odvahu a sílu k tomu, abych o tom veřejně promluvila. A k mému znásilnění ani nedošlo v Itálii, ale ve Francii. Jakou jsem tedy měla šanci, 21-letá Italka, jakou jsem měla šanci na spravedlnost? Nejenom na to, aby, mě, eh, aby mi věřilo veřejné mínění, ale aby mi věřil soud proti jednomu z nejmocnějších mužů v Hollywoodu. Věděla jsem, že, eh, proti, že bych se soudila s tímto mužem, který je na samém vrcholu této pyramidy, který má obrovský vliv, a že by to znamenalo konec jakékoliv mé kariéry ve filmovém průmyslu. Měla jsem svázané ruce, roubík v ústech, byla jsem umlčovaná proti své vůli a nebyla jsem jediná. Desítky žen, které byly týmž mužem sexuálně napadeny mlčeli. Některé i celá desetiletí, protože nemáme na výběr. Naše kariéry a živobytí eh, na tom závisejí. Přestože já osobně ne, eh, někteří podepsali rozsáhlé dohody o mlčenlivosti s tímto agresorem, které hrozily naprostým finančním zrujnováním, kdybychom o tom mluvili. To byla jeho pojistka. To byla pistole u naší hlavy. Museli jsme mlčky trpět a účastnit se na tutlání našeho vlastního znásilnění. Žili jsme ve stavu neustálého strachu a paranoje. Některé z nás později zjistili, že nás sledují špioni a že píšou složky o všech aspektech našeho soukromého života a že jsou připraveny nám kdykoliv zničit pověst v médiích. Když jsem se nakonec rozhodla promluvit, Itálie bylo jediné místo, kde, má, kde, kde můj příběh nebyl přijat, kde se mu nevěřilo. Veřejné mínění bylo už mnoho let proti mně. V Itálii už mě brali jako kurvu. Příběh o mně a mém agresorovi byl jenom potvrzením, které potřebovali. Tak moje jméno vláčeli blátem v médiích, eh, moje reputace nesmírně trpěla, rozebírali eh, na kousky můj příběh, má důvěryhodnost se propadala, neustále byly v televizi diskuzní panely, kterých se účastní lidé, kteří mě neznají a který, které jsem nikdy nepotkala a hádají se o to, jestli jsem byla znásilněna nebo ne. Pitvají můj příběh, můj život jako detektivové na místě činu, které existuje pouze v jejich morbidní představivosti. Zostuzují mě před celou zemí v prime timeu na každé televizní stanici a dospívají k závěru tito velcí detektivové, že nejenom jsem si o to říkala, ale že jsem, že jsem to chtěla, ale v jejich očích jsem dokonce, dokonce ani nejsem hodná toho, abych byla obětí eh, této zrůdy. V jejich očích nejsem ani dost dobrá k tomu, aby mě znásilnili. A potom to veřejném házení špíny po této druhotné viktimizaci, kdy se musela znovu prožívat své trauma na veřejnosti. Upadla jsem na několik měsíců do temné, hluboké deprese. Do té nej, nejvíc otupující deprese, jakou jsem kdy zažila. Sílu na to, abych to zvládla, jsem čerpala jenom z neutuchající podpory italských feministických skupin, které se přidali na mou stranu a které mě bránili eh, proti těmto očerňovatelům. A pomocí jejich přátelství, pochopení, empatie a eh, lásky eh, i, i dalších, které prožili to též jako Rose McDowan a další. Jenom díky tomu jsem to zvládla, díky pomoci rodiny a přátelů. Byli jsme v tom společně a vzájemně jsme se posilovali. A tento úděl mě proměnil. Najednou jsem přijala roli, kterou jsem nikdy neplánovala, ale kterou jsem musela přijmout. Roli aktivistky. Musela jsem pozvednout svůj hlas a hovořit za ty, které ještě nesebrali odvahu k tomu, aby promluvili sami za sebe. A doufám a věřím, že díky mýtu, díky tomuto celosvětovému fenoménu na sociálních sítích má každá žena nyní hlas. Každá žena má možnost promluvit a společně jsme silnější. Naše hlasy všechny dohromady jsou řevem, jsou rykem a e, jsou hlasem spravedlivého rozhořčení. Konečně je nás slyšet a konečně se nám věří. Domnívám se, že mýtu má potenciál být největší revolucí, která se ženám přihodila od získání volebního práva. Je to největší a nejvlivnější hnutí, jaké jsem za svůj život zažila. Je to pochod za genderovou rovnost, za spravedlnost. A je mi ctí být jeho malou součástí a hovořit k vám dnes. Když jsem byla malá dívka, hrála ve filmech, Nikdy se mi ani nesnilo, že mě budou poslouchat a že mě uslyší. Jak mě mohlo vůbec napadnout, že jednou budu vyprávět o svém životě, o svém traumatu a o svém přežití v Evropském parlamentu. A zítra, 8. března, budu hrdě stát v ulicích Říma, bok po boku svých sester ve zbrani, v globální stávce žen, které sdílí stejnou zkušenost. Tohle je naše mýtu. Už nejsme oběti, už vítězíme. Děkuji. you. Děkuji. A to se může stát eh, kterékoliv z nás. Ano. Proč? Eh, protože je ta nerovnováha moci. Zneužití moci protože muži jsou u moci téměř všude. A doposud jsme neměli hlas. A proto se to mohlo stát mně, vám, mé dceři, mé matce. A pravděpodobně mnohé z nás zažili něc, stejnou věc a nechtěli si to už připomínat mnoho našich sester a přítelkyní. A do jaké míry jste přesvědčena o tom, že může dojít eh, ke skutečné změně? Určitě jste se dívala na přenos eh, eh, Oscaru. Ne, to mě nezajímá. Oscary, mě to samozřejmě dojalo, že dnes lidé o tom hovoří, tolik hereček a tolik lidí, co pracuje ve filmovém průmyslu, promluvilo. Samozřejmě, kdyby mlčeli na Oscarech, eh, tak by byly obviněny z pokrytectví, ale to je zřejmé. Já, já to tak vidím, já nejsem součástí Hollywoodu. Uh, mně se to netýká. Je dobré, že tam hovořili o obětech, ty oběti, které byly zničeny touto zrůdou. A eh, jak vnímáme konec tohoto monstra? Já bych eh, ráda se dožila toho, že eh, tyto zrůdy eh, budou svrženy ženami a muži, kteří byli zneužity. Ale já si myslím, že to nebudeme my, že to bude jako v případě Al Capone, že ho dostali za daňový podvod. Já bych si ráda přála, že my ženy se k tomu budeme moci vyjádřit. Ale pochybuji, že tato šance nám bude dána během našeho života, ale já jsem přesvědčena, že se nejedná pouze o karmu, ale že nějakým způsobem za to zaplatí, ať tak či onak. Já jsem novinářkou a já se vás zeptám na něco, co je nemyslitelné. Došlo k, k výzkumu ve Spojených státech. Doktoři, kteří jsou na pohotovosti, tak říkají, že tam, kde jsou oběti eh, spálenin, But he has seen... Eh, tak eh, tento doktor viděl výsledky uzdravení, že se uzdravíte, když můžete nejdříve odpustit. Takže tento doktor začne hovořit s obětí a během pěti minut jich požádá o odpuštění, aby odpustili sobě, aby odpustili eh, pachatelům nebo aby ano, to je věc eh, buddhistů, křesťanů, to je duchovní věc, ale já chci spravedlnost a spravedlnost eh, vykonávají lidé, ne Bůh zde na zemi. Já mně nejde o toto, mně jde o vás. Odpustila jsem mu? Ne, ne, ale to vás by mohlo vylečit. Ne, já se vylečím díky ostatním uh, ženám, eh, díky jejich uh, prostřednictvím takovýchto hnutí a uh, ale to je, já se nevylečím tím, že mu odpustím. To je věc jeho Boha, ať on si to vyřeší. Jste ochotná zodpovědět eh, nějaké dotazy? Prosím, buďte morbidní. Tam vzadu? Já jsem Trisa Krišler, já jsem ze Švédska. To eh, strašné eh, zacházení ze strany italských médií a panelistů, to trvalo téměř rok Došlo tam k nějaké sebekritice ze strany italských médií. Je to méně než rok, je to od října. Potom, co se po celém eh, světě psali články o, o patriarchálních eh, společnosti v Itálii, tak potom, eh, co se to Eh, dočetli eh, ve světě, tak už eh, přestali na mě útočit. Takže nebylo to dříve než ve světě začali ukazovat prstem na ty novináře a na ta média, která o mě tak psala a na světě tedy byli v šoku a teprve mm, potom v Itálii o tom začali psát jinak. Pro mě je to pořád ostuda. A je to věc, o které určitě budou ještě ošklivě psát zítra, ale mně už je to jedno. Prosím, představte se. Já jsem z Německa. Augenblick. Eh, Uvažovala jste, že byste třeba napsala nějakou eh, knihu, abyste popsala eh, zkušenost, kterou jste zažila. Já jsem natočila Eh, film o eh, znásilnění rok a půl potom, co se to stalo. Takže já jsem měla svou vlastní katarzi a abych eh, se snažila to překonat, i když jsem to nepřekonala. A to byl, to je vlastně dnes ten jediný důkaz, který mám, protože já v tom uh, filmu jsem popsala modus operandi tohoto činu, toho, co on udělal. Uh, Eh, že mě překvapil v tom eh, županu a že po mně chtěl masáž v roce 1999, ale nikdo eh, mě neposlouchal. Ano, Ronan Ferou 20 let poté, protože on si to tak všechno spojil. Já nevím, jak on to zjistil. Já bych nechtěla, aby to byl můj hlas, protože já nechci být sama. Já jsem se cítila sama celý život. Já se cítím součástí skupiny a snažím se zůstat v této skupině, eh, protože já už jsem se cítila vyloučená během několik desetiletí. Jestli se někdy napíše kniha, tak bych chtěla, aby tam zaznělo více hlasu. Mohu se vás zeptat na tento film? Nic eh, morbidního, prosím. Co mě překvapuje, ty příběhy o sexualizaci a o pohlavním eh, zneužívání mladých eh, dívek. Eh, víte, co tím myslím? Nechci uvést jména či příklady, ale někdy, co vidíme na obrazovce, tak to je příběh dívky, která je pohlavně zneužitá, tak vlastně ten eh, samotný herec eh, musí eh, prožít opravdu velmi těžkou situaci. Je to třeba i morbidní. A je, takže třeba 20 let poté, já jsem o tom hovořila během svého projevu, Eh, my po nás chtějí velmi extrémní věci, kromě sexualizace a to, že jsme vlastně předmětem něčo. Ano, já a je mi řečeno, eh, je to fikce, je to fantazie, je to film, je tady kamera, jsou tady lidé, ale ukázalo se, že prokázalo se, že třeba herci když eh, představují nějaký boj, takže mají v těle stejné látky, jako kdyby opravdu bojovali. My máme city, které jsou skutečné. A není to pouze herecká práce, je tam velmi tenká linie. Eh, tady, abyste to neviděli jako herečku, Azi Argento. Já jsem začala v roce 2000 13 eh, s, režis, s režisérskou prací, když je žena režisérka, tak všechno funguje nějak eh, hla, eh, lépe. Já mám dobrou zkušenost s ženami, režisérkami, ta hierarchie, ta pyramida není taková striktní a není to věc, která by byla neměná, je tam více eh, spolupráce a já jsem se vždycky styděla za to být herečka, nevím proč. Ženy, eh, režisérky, Eh, když třeba se jedná o nějakou scénu, kde je ples, tak eh, je, nemáte potřebu ukazovat ty herečky v korzetech. To je prostě takový ten běžný diskurs. Třeba Meryl Streep uh, zaplatí za to, aby dostala scénáře. Já nechci mluvit o Meryl Streep. Dobře, ten diskurs. Vy jste hovořila o obvinování obětí. Ta slova dnes mansplaining, toho slovo se mi líbí. Eh, my máme teď nová slova, která můžeme použít v diskurzu a to je takový, takový jednodušší způsob, jak toto popsat. Je to velmi mocné tady tato slova. Ano, slova jsou důležitá. Eh, slova nás eh, osvobozují a ta moje pravda vyšla najevo prostřednictvím slov. Ano, slova jsou důležitá. Jedná se také o nový e, svět a my se nyní probouzíme do nového světa. Do nového světa, kde bude rovnost pro muže a ženy. Je to pro naše dcery a pro budoucí generace. My jsme něco e, začali, ale co už začalo hodně dávno, ale nemůžeme zastavit toto hnutí. Musíme prostě jet dál Eh, protože pokud ztratíme tento impuls, tak eh, ano, dobře, nikam to nevede, pořád se více diskutuje, více do detailu, ale já bych vás vyzvala, abyste o tom dále eh, hovořili nejenom v médiích, ale také doma a s vašimi přáteli. Protože to se musí vyřešit tak, abychom jako eh, živočišný druh se dále vyvíjeli v rámci této genderové politiky. Já jsem Alexandra Eriksson, jsem z e, tiskového oddělení Evropského parlamentu. Zažalovala jste italská média, a za druhé, co máme udělat s touto sexistickou e, kulturou, e, kdy mm, musíme sehrávat ty úlohy obětí, mučených a tak dále. Druhá od, druhý dotaz. Dobře, k tomu prvnímu dotazu. Já jsem zažalovala, ano, sedm osob, novin, ale mohla jsem eh, bývala zažalovat 12, ale bylo by to příliš drahé. A možná jsem eh, mohla požádat rodinné organizace, ale jsem hovořila eh, s právníkem, ale bylo to velmi drahé. A tyto peníze potom půjdou pro organizace na podporu rodin jako eh, Casa de la Dona, eh, v Římě, která pomáhá ženám. Co bychom měli udělat? Podívejte se, eh, co udělat se sexismem ve filmech. Co bych udělala? Dobře, já jsem to napsala do mého textu já nad tím hodně přemýšlím, co máme udělat pro to, aby toto hnutí pokračovalo. Protože budeme-li stále o tomto hovořit, tak se eh, změní filmy a pokud ženy budou moci vyprávět svoje příběhy, tak prostě to bude jiný pohled na věc. Eh, pokud budeme mít více žen, režisérek, více eh, scénaristek, více kameramanek a budeme mít určitě jiné pohledy. Zdá se, že bylo eh, eh, tedy investováno do eh, fondu pro hnutí Times Up, ale ne, já o tom nechci hovořit, to se týká Hollywoodu. Ale zatím vím, že obětě není v té radě a každý, kdo promluví poprvé, tak riskuje všechno. Já když jsem promluvila, hovořila jsem o tom. Já jsem byla první, která povořila a která dala svolení Ronanovi Ferorovi. Já jsem tady nebyla první, která hovořila, ale on mi řekl, že jsem byla první, která mu dovolila to nahrát. Já jsem mu řekla, to je můj příběh, eh, to je moje jméno a řekni to všem těm ostatním ženám, já neznám jejich jména, ale řekni jim, že já jsem tady a že zveřejním svůj příběh. A naštěstí tady je ta ženská solidarita, ta byla obrovská. Všechny ty ostatní ženy riskovaly všechno a oni vystoupili proti tomu nejmocnějšímu muži. A uh, uh, oni zažalovali New York Times. A teď se jedná o stovku žen, které byly uh, zneužity, obtěžovány a znásilněny. Je jich minimálně deset nyní my jsme opravdu to riskli, ale to rozhořčení bylo tak obrovské, když jsem pochopila, že se jednalo o tolik žen, ale jsem byla ochotna riskovat všechno, i můj život, já to nechci říct, ale když jsme eh, zjistili, že on měl ty špiony, eh, kteří sbírali informace, o našich osobách, tak eh, to bylo opravdu strašné. Já jsem se bála opustit dům a ten člověk tam pořád ještě je. Venku. On tam je. On je v Lázních, v Arizoně. Ona je to nějaká uh, klinika uh, odvykací uh, pro sexuální závislost, ale <laughs> on je, to je člověk, který prostě je sociopatem. Uh, který je schop, prostě je to osoba, která nemá žádnou empatii. A já si myslím, že se nemůže vyléčit, to je jako sériový vrazy. Eh, neměli bychom odměňovat eh, sociopatické chování u našich lídrů. Eh, toto je váš průmysl. Podívejme se i na jiná odvětví, na, obzvláště na politiku. Jak to můžeme vysvětlit? Já už vůbec neříkám to obhajovat. Třeba Godard nebo Trump, eh, já se eh, omlouvám, dovolte mi to, eh, je to pro mě osobní, ale on se prostě objevil, on už byl hotový, vědělo se o něm. To není, že příští generace, že to bude dobré, ale tyto ošklivé věci tam jsou, jsou to zrůdy. A já nehovořím jenom o těch konkrétních zrůdách, ale ta věc je všude, to je součástí našeho živočišného druhu. Jak můžeme zničit tady eh, tato, tuto zrůdu, jak ji můžeme zabít? Eh, zabíjet je trestný čin. Já myslím, že bychom měli pozvihnout náš hlas a musíme být solidární s ostatními ženami. Nepochybovat o jejich prohlášení a musíme stát bok po boku s ostatními ženami, protože když nebudeme věřit ženám, tak kdo nám bude sakra věřit? My ženy, když hovoříme o predátorech, tak vždy máme všechno, co ztratit. Já jsem nežádala o peníze. Já jsem prostě jenom chtěla, aby zazněla moje pravda a stejně tak i ostatní ženy. Prosím, věřte ženám a povstaňte a křičte. Je v pořádku zlobit se. Nemusíme být eh, eh, ty ideální oběti. Můžeme být rozhořčené oběti, to je v pořádku. Ano, my, naše sestry, Eh, se zlobíme, jsme rozhorčené. Ano, my přeci máme také právo se rozlobit. Oh, wait, I'm sorry, you already had the floor once, if I may. Vy už jste jednou vystoupila, možná teda léta, jestli dovolíte, já se zastupuji bulharský magazín a ráda bych řekla, že jste nesmírně odvážná, že transformujete nejenom sebe, nás, ale celou společnost. Dvě otázky. Jak jste o tom hovořila se svými dětmi? A co byl váš největší strach předtím, než jste o tom promluvila s dětmi? Víte, já jsem byla především, šest, především se jednalo o mou 16-letou dceru. Já jsem jí řekla, že se mi něco stalo, protože jsem chtěla aby si to uvědomila. Říkala jsem jí žádné podrobnosti a nakonec jsem byla donucená. Ani otci jsem to neřekla, pouze pár dní, než se to zveřejnilo. Můj otec již není nejmladší a bylo mi ho hrozně líto, protože jsem věděla, že ho to raní. Devítiletý syn, to rovněž bylo nesmírně těžké, nesmírně osobní. Nebylo to jednoduché ani pro mě, ani pro mou rodinu, ani pro mé děti, pro mé milované. Já žijí to trauma, věřím, že ano, samozřejmě, že to překonáme, to byly to příšerné měsíce. A ta druhá otázka, váš největší strach, abyste o tom promluvila? Víte, to byl takový skok do neznáma, vůbec jsem nevěděla, co očekávat. Nebála jsem se, že by mě nějak soudně pronásledoval, mohl, ale toho jsem se nebála. Víte, já jsem byla jak ten šašek starotových karet. Já jsem v podstatě uh, vlastně skočila po hlavě. To byl pouze ten týden mezi tím, když jsem začala o tom promluvila, řekla své jméno, to uběhlo vlastně asi pouze týden, deset dní, čili já jsem ani neměla čas eh, se z toho nějak vylekat. Bylo to jako raketa, kterou jsem vypálila a už jsem nic jiného neviděla. Byla jsem úplně pohlcena tou nepo, nepopíratelnou pravdou, potřebou zmínit se o tomto bylo mnohem mocnější než já. Děkuji, děkujeme Bohu za to, že k tomu došlo. Ano, já si to rovněž tak říkám. Já se jmenuji Maria Chuli. Paní Argento, je to slyšet v angličtině, protože otázka je položena v řečtině dvojka, angličtina, kanál číslo dvě. Ráda bych vám, je to kanál číslo dvě, kanál číslo dvě, takže ano. Ráda bych řekla, že je úžasné, že jste našla odvahu promluvit o této šílené noční můře. Řekla jste, že ženy by měly důvěřovat jiným ženám a podporovat si, eh, se vzájemně. Já jsem si jistá, že možná Víte, že Katrin Deneuve a jiné slavné ženy vyslovily kritiku v tomto ohledu a řekli, že v podstatě se nyní dostáváme trošku do toho druhého extrému, a že nyní hovoříme o, příliš o politické korektnosti, že už vlastně nesmíme ani flirtovat, eh, ženy a muži nesmí mít žádné vztahy, že dochází k druhému extrému a že jsme udělali takový obrovský rozkol, nebo způsobili rozkol mezi ženy a muži. Prostě nepodpořila manifesto italských žen, které bojují proti harasmentu, aniž by zmiňovali nějaké konkrétní případy, ale chtěli podpořit eh, hnutí mítu. Takže dvě otázky. Já si myslím, že je jasné pro ženy, co to je flirt, co to je, eh, řekněme, nějaké návrhy, osahávání a tak dále. To je velice jasná linie. Chci flétovat, budeme flétovat, to o tom všichni víme, jak to probíhá. Rose McGowan eh, řekla něco, co bych mohla podepsat, pokud Katrin Deneuve a ženy její generace, které podepsaly tuto generaci, mohly vidět, kolikrát v minulosti vlastně prošly podobnou situaci, byly ponižovány, byly osahávány, takže by bylo, že by se z toho zbláznili a proto je jednodušší to popírat. A to, že jsem nepodepsala eh, Nina Sense Komuna, víte, ani jedna z těchto eh, hereček eh, mi nenapsala nebo nezavolala, nezatelefonovala posledních pět měsíců, než připravili toto manifesto. Mm, to ani jedna z nich mě nekontaktovala, takže když s tím přišli, tak v podstatě vlastně přišli s něčím, co již bylo napsáno. Já jsem tam nebyla vůbec zmíněna, nebo další. Mariana Travisány, která byla Andrá Batilano, které byly ochotny o tom vůbec hovořit, to jsou jediné, kromě mě. Jmenovali tam teda ty odvážné osoby a ženy, ale ne osobně, víte, já proti ním nic nemám, ale bylo to příliš málo a příliš pozdě. Já se necítím součást této skupiny, protože mě nezahrnuli do této skupiny, oni chtěli, abych to podepsala pouze a já jsem řekla, tak já zde krvácím celé měsíce a e, najednou mám podepsat pouze ten, toto manifesto, oni hovoří pouze o systému a ne o těch konkrétních um, osobách. Tím přece ale nevyhrajeme válku, když to neřekneme skutečně a osobně a nebudeme je praný třeba, tak to nemůžeme nikdy vyhrát. Oni v podstatě chtěli pouze si očistit svědomí, protože mlčeli. Punto a basta. Takže naše úžasné tlumočnice a tlumočnice, které s námi zůstaly mnohem déle, než měly, toto opravdu všechno zaznělo ve všech jazycích, toto důležité poselství a rádi bychom vám všem poděkovali a poděkovali i vám za velice stimulující diskuzi, za ty jasné otázky, za to, že jste je položili. Myslím si, že máme nyní hodně, hodně materiálu, hodně nápadů, hodně argumentů, včetně této neuvěřitelné otřesné historii. A všem vám děkujeme. Děkujeme a děkujeme za to, že jsme ženy. So awesome.